Začíná představení. La séance commence. <laughs> Zahujeme zasedání. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Poprosím všechny, kteří ještě diskutují v kroužcích vzadu, aby se pomalu usadili, protože už máme mírné spoždění. Je to velice důležitá a nabitá schůzka, která nás čeká dnes odpoledne. Doufám, že budeme mít možnost si vyslechnout jednotlivé odborníky a diskutovat s nimi. Pokud dovolíte, tak bych nejprve chtěla přivítat 27 členů národních parlamentu, kteří dnes zastupují 13 členských států Evropské unie. Ráda bych využila této, zkušen- této eh, příležitosti a omluvila se za nepřítomnost tří zástupců našeho Senátu a Národního zhromáždění. A to z toho důvodu, že v tuto chvíli se stále ještě hlasuje o velmi důležitém návrhu zákona, tak se nemohli zúčastnit. Ale v každém případě eh, jim řeknu co tady probíhalo. Ráda bych připomněla, že zpráva o vnitřním trhu týkající se hospodářského prostoru v Evropě byla přijata 7. září a žádala lepší komunikaci. A v tomto kontextu bych velmi ráda především přivítala švýdskou zástupkyni paní Bessinger a také zástupce Norska, pana Trilce Vikoma. Ráda bych eh, také přivítala všechny poslance a poslankyně Evropského parlamentu, především výboru pro vnitřní trh a spotřebitele. Nevidím jich tolik, Doufám, že eh, stále ještě obědvají a později se k nám připojí, protože by bylo škoda, kdyby nevyužili příležitosti se takto dnes odpoledne sejít. Ráda bych eh, připomněla, že se jedná opravdu o velmi důležitou událost a to především ve světle posilování role Evropského parlamentu na základě Lisabonské smlouvy. Vítáme tady také eh, poslance a poslankyně národních parlamentů, protože Lisabonská smlouva jim dává důležitou roli a umožňuje nám to lépe spolupracovat jakožto europoslancem a europoslankyním s jednotlivými členskými státy a nacházet lepší způsoby, jak komunikovat se zástupci našich demokracií a činit více pro naše občany. Výbor IMCO už organizoval meziparlamentní schůze mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty Týkalo se to směrnice o platbách. Ráda bych připomněla, že minulý týden jsme ve Štrasburku diskutovali o zprávě, která byla velice důležitá pro malé a střední podniky a pro vnitřní trh. A došlo ke skvělé diskusi s radou, se členskými státy a s komisí a následně Evropský parlament mohl vypracovat důležitý text. Kromě toho jsme také měli další schůzku o směrnici Eh, o které neustále probíhá rozprava a zbývá nám ještě hodně z práce. Tato směrnice se týká práv spotřebitelů. A kromě toho jsme také měli další důležitou schůzku, která se týkala transpozice směrnice o službách, protože jak víte, tak eh, v řadě států působí tato transpozice problémy. Na takovýchto schůzkách vždy probíhaly velmi zajímavé a plodné diskuse a je mi jasné, že, nebo doufám, že dnes to tak bude také. Na konci dnešního odpoledne v 17 nebo v 17.30 také přijde pan komisař Michel Barnier, který má v Evropské komise na starosti služby a vnitřní trh. Přijde na konec naší schůzky, protože možná víte, že zítra má předložit akt o jednotném trhu tisku na evropské úrovni. Takže má ještě určitě hodně práce a nemohl se proto účastnit celého našeho zasedání, ale ráda bych zdůraznila, že je k dispozici, že má velký zájem o otázky, o kterých budeme dnes diskutovat. Ráda bych také přivítala naše odborníky, kteří eh, budou se sdílet o své zkušenosti a řeknou nám, co už proběhlo z jejich pohledu eh, na evropské úrovni v oblasti uznávání kvalifikací. Německé jméno možná trochu zkomolím, ale přesto. Eh, nejprve vystoupí pan Willy Fuchs, který je z Asociace německých inženýrů, pan Patrik Fochčují, který bude zastupovat eh, francouzské združení lékárníků, následně profesor Tony Hazel, který je před sebou rady eh, zdravotních sester a porodních asistentek se Spojeného království. A nakonec vystoupí paní eh, Karin Marie Gross Pedersen, která je z Dánska a která připravila pracovní dokument který si vyžádal výbor IMCO a týká se to právě um, uznávání profesních kvalifikací a mobility čtyř profesí. Takže naším cílem je vyslechnout si všechny národní parlamenty a jejich pohled na výzvy, na situaci v oblasti uznávání profesních kvalifikací. Prožíváme období hospodářské a sociální krize. A především mladí lidé možná ví ještě více než my, že, proces, že profesní úspěch sebou nese potřebu mobility. A ta mobilita se týká především Evropy. Takže tato diskuse bude jedním z prvních příspěvků k povinné revizi směrnice o profesních kvalifikacích Evropskou komisí a Pan komisař Barnier zde vystoupí s určitým vyhodnocením a potom vyhodnocením nás čeká zelená kniha v roce 2011 a také se dá předpokládat, že bude přijat právní text pro lepší uznávání profesních kvalifikací. Máme směrnici z roku 2005, tedy nedávnou, která ale působila velké problémy s prováděním já tady nechci poukazovat na žádné eh, země, které byly špatnými žáky, ale řeknu jenom obecně, že jsme měli veliké problémy s eh, prováděním této směrnice o profesních kvalifikacích. V roce 2005 se tam objevily poměrně nové věci, jako třeba uznávání společných platform, a takovéto společné platformy v podstatě nikdy nebyly zavedeny. A to je jenom příklad toho, že tato směrnice nevždy dobře fungovala a připomíná nám pouze, že se k tomu musíme rychle vrátit, že se musíme rychle vrátit k otázce uznávání profesních kvalifikací s národními orgány, tak abychom měli méně problémů a zároveň, abychom co nejlépe a co nejrychleji e, vyřešili tyto otázky, když tak říkajíc věc hoří. Co se týče zprávy komise k provádění této směrnice, taky máte ve svých podkladech. A ráda bych také řekla, že výbor pro vnitřní trh a spotřebitel, všichni mé kolegové a tady, či a kolegyně tady, jsou eh, zainteresovanou stranou v tomto procesu a již se zamýšleli nad recastem této směrnice. Vytvořili jsme pracovní skupinu, parlamentu a našeho výboru a ráda bych poděkovala kolegům a kolegyním, kteří se účastnili eh, této pracovní skupiny, byly ze všech politických stran. Musím říct, že jsme opravdu pracovali ve skvělé, ve skvělém souladu, což se nevždy povede. Je potřeba optimalizovat tyto systémy a dnes se budeme zabývat tím, jak to je možné udělat. Takže já nebudu hovořit příliš moc dlouho, řeknu jenom že eh, pro ty vás, eh, kteří pocházíte z národních parlamentů, že tady máme přísná pravidla. A po odbornících budeme přidělovat řečnickou dobu pro dva členy či členky poslance poslankyně národních parlamentů, následně jednoho poslance či poslankyně Evropského parlamentu. A já bych chtěla, aby se každý měl možnost eh, vyjádřit. A proto bych vás požádal, abyste se podřídili Evrop- normám Evropského parlamentu a nehovořili déle než tři minuty, když pokládáte otázku. Děkuji vám dopředu, že tomuto požadavku vyhovíte. Takže pustíme se hned do diskuse. Dám slovo paní Kary Maria Gross Petersen, která předloží výsledky pracovního dokumentu výboru IMCO týkajícího se vzájemného uznávání kvalifikací. Tento dokument se soustředuje především na výzvy, kterým čelí architekti, architekti zdravotní sestry, inženýři a turističtí průvodci. Já bych ale ještě předtím, než dám slovo, eh, chtěla poděkovat někomu, kde je pro výbor velmi důležitý. Já jsem, eh, my jsme spolu spolupracovali, myslím, že spolu budeme spolupracovat i dále. Takže mnohokrát děkuji panu Tyči z komise. Musím říci, že málo kdy jsem se setkala s někým, který by takto dobře spolupracoval a opravdu je to lepší, když přímo spolu můžeme komunikovat a řešit konkrétní otázky, na které okamžitě dostaneme konečnou odpověď, než kdybychom si posílali tam a zpátky dopisy a vždycky by to trvalo tři týdny. Takže děkuji mnohokrát, určitě budeme s vámi spolupracovat. Vím, že jste velmi angažován v této otázce, která je velmi důležitá pro evropské občany. Takže děkuji a dávám slovo paní eh, Pedersen. děkuji, děkuji paní předsedkyně za eh, tuto možnost zde předvést eh, hlavní výsledky studie, kterou jsme nedávno provedli eh, jménem výboru IMCO. Dovolte, abych na úvod řekl něco o samotné studii a potom budu hovořit o některých závěrech a, a o něk- budu, se i o doporučeních. Uh, Cílem této studie bylo provést analýzu eh, úkolů, které souvisejí s uznáváním kvalifikací u čtyř vybraných tzv. mobilních profesí. To znamená, to jsou ty profese, kde se objevují nejčastěji problémy. Ehm, jednalo se tedy o zdravotní sestry, o architekty, o stavební inženýry a o průvodce a členské státy, ve kterých byla prováděna tato studie, byly Spojené království, Španělsko, Dánsko, Polsko, Slovinsko, Francie, Německo a Itálie. My jsme se věnovali v této studii eh, kontrole eh, celé řady organizací v těchto zemích. Vzhledem k tomu, že tato studie byla ve svém rozsahu poměrně omezena, rozhodli jsme se věnovat pozornost hlavně těm úkolům, které souvisejí s využitím psaných prohlášení, a to podávaných předem, dále potom otázka talentových zkoušek, potom požadavku na jazykové vybavení, dále spolupráce a úlohy národních kontaktních bodů a kompetentních eh, a příslušných eh, úřadů, dále potom systémy dohledu, dále potom aktualizace a eh, validace informací týkajících se profesních kvalifikací, dále potom eh, přidané hodnoty profesionální karty takzvané a dále vztahu k eh, tomu rámci evropských kvalifikací. Další diapozitiv, prosím. Ehm, co se týče hlavních závěrů, které jsme učinili na základě této studie, zjistili jsme, že eh, očekávání na, spojovaná s praxí různých těchto profesí Eh, je eh, odlišná velice často. Ehm, to souvisí s nedostatečnými znalostmi eh, příslušné směrnice a různým vnímáním různých těchto profesí. Dále potom ty pověřené úřady velice často se setkávají s problémy při tom, kdy se snaží zjistit, které příslušné orgány v, daných členských zemích eh, mají s nimi vlastně stejnou kompetenci. Dále potom jde o urychlení celého toho procesu uznáváním, což eh, představuje další problémy pro implementaci. Dále ty psaná, ta psaná prohlášení, eh, která jsou eh, vyžadována předem, eh, tato, tento požadavek existuje téměř ve všech státech. Co se týče pomalé aktualizace přílohy 5, to vede k dalšímu dalším problémům souvisejícím s tímto procesem uznávání ta opatření související s proplácením příslušné platy jsou také velice náročná, co se týče e, zajištění zdrojů v některých zemích. E, celé toto uznávání není dostatečně regulováno v některých členských státech a sběr informací o kvalifikacích je velice časově náročné a často i obtížné. Jak jsem se již zmínila, Eh, výsledky této studie upozorňují na šest doporučení, které by omezovaly problémy související s uznáváním. To první doporučení eh, se týká toho, že bychom měli eh, uvažovat o využití IMI a to povinně. Ehm, povinné využívání těchto IMI by snížilo celý ten proces a dále potom pravidla, která se týkají termínu, eh, do kdy je potřeba odpovědět, by také snížily ty prodlevy, ke kterým dochází. Dále jsme eh, zjistili, že, bychom, že by bylo dobré mít zajištěné další funkce, jako je eh, například Eh, informace o rychlé výměně důležitých eh, informací a dále potom určité rozhraní mezi dialogem, eh, na kterém dochází k diskusím o, odpěde, o odpovědích na danou otázku. Druhé doporučení souvisí se zlepšením aktualizace přílohy 5 dané směrnice. To by znamenalo, že členské státy budou častěji provádět tuto aktualizaci a tato aktualizace by měla být na stejné úrovni podrobností a také by měla vycházet ze stejného typu informací. To by znamenalo, že bychom se mohli vyhnout potom mnoha velice složitým požadavkům, které souvisejí s touto přílohou. A nebo by to také mohlo zabránit tomu, že někdy tyto informace nejsou poskytovány tak, jak mají být. <clears throat> Velice často je potřeba zdůrazňovat i potřebu konstruktivního dialogu mezi členskými státy a mezi členskými státy a komisí. Národní koordinátoři by měli také eh, mít možnost eh, mít podporu eh, příslušných úřadů. Třetí doporučení by mělo zajistit vzájemné uznávání i tehdy, kdy přístup k dané profesi není regulovan v daném členském státě. To by posílilo úlohu těch národních orgánů. Dále by to znamenalo, že členské státy by měly k dispozici určité pokyny týkající se různých typů dokumentace, které jsou potom považovány za dostačující eh, důkaz o profesionálních kvalifikacích a za třetí potom eh, tyto snahy by neměly vést k, k tomu, že by vznikal nějaký tlak na ty neregulované členské státy, v tom smyslu, že by měly začít eh, tyto věci regulovat. Další, další doporučení se týká <clears throat> těch osvědčených praxí, což by znamenalo eh, lepší výměnu informací eh, právě o těchto osvědčených praxích na celoevropské eh, úrovni. To by vedlo i k tomu, že určité typy opatření, která souvisejí s odměňováním a specifickými nástroji by bylo možné lépe koordinovat a lépe vyvíjet. Eh, ve spolupráci s příslušnými úřady, protože oni v podstatě jsou ty jediné úřady, eh, které mají dostatečné informace vyplývající z, z praxe, tak jak zatím proběhla. To si myslím, že souvisí také s možností přímých diskusí některých problémů právě u těchto vysoce mobilních profesí. Co se týče doporučení číslo 5. Tady jde o to, že bychom měli poskytovat pomoc členským státům při eh, překonávání problémů, které souvisejí s požadavkem na předkládání dokumentů o dvouleté praxi. To souvisí s využitím článku 7.2 Eh, jedná se o opatření, které by mělo být eh, dobro, dobrovolné a navíc by nemělo být příliš složité. Dále potom by bylo dobré, kdybychom měli zajištěnou pomoc členským státům, aby mohli vyvíjet vzáj, eh, vzájemné společné dohody související také s otázkou důkazu o pracovní praxi. To poslední doporučení by mělo usnadnit rozvoj takzvaných profesních karet. To bychom mohli Ehm, udělat tak, že bychom poskytli pomoc eh, právě v celém tomto procesu vývoje těchto profesních karet. Dále bychom měli zajistit pomoc organizacím, které by tak mohly si potom vyměňovat eh, zkušenosti a know-how. A dále potom bychom se měli zamyslet i nad otázkou, které konkrétní profese by měly největší prospěch z existence těchto karet. No d'un document qui était important et que vous avez su réduire. Je to důležitý dokument. Určitě k němu bude důležitá diskuse. První část naší diskuse se soustředí na vzájemné uznávání profesních kvalifikací, zatímco druhá část se soustředí na doporučení směřující k harmonizaci profesní kvalifikací na území Evropské unie. Já bych pro tuto chvíli ráda dala slovo panu inženýru Willemu Fuchsovi, který vede asociaci německých inženýrů. A on bude hovořit o tom, co se děje v jeho profesi, v jeho zemi a určitě možná se bude moci vyjádřit i k jiným zemím. Máte slovo.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 Ehm, Takovou podporou by bylo uznání engineering karty v rámci uh, revize směrnice EU 2536-ES e jakožto nástroj pro usnadnění přeshraniční mobility pro inženýry. Z toho můžou profitovat inženýři v Evropě stejně jako podniky a vlády. Odpovídající podpora výboru IMCO této engineering kartě uh, by byla pro FEANy i pro FDI velmi vítaná. Dámy a pánové, tímto bych eh, chtěl ukončit eh, své postřehy a eh, očekávám s napětí vaše komentáře a vaši diskuzi. Merci beaucoup de votre Děkuji mnohokrát za vaše zkušenosti. Bylo to velmi syntetické vystoupení. Mám pocit, že si přejeme to tež, kdybyste... A to, že jste tady dnes, je velmi dobré. Takže zahájím diskusi. Jenom bych ráda upozornila poslance a senátory z národních parlamentů, že máme veliký sál a nevidím přesně na vaše jmenovky, takže pokud chcete vystoupit, tak existují takové formuláře, které je potřeba vyplnit a dejte je prosím uvaděčům, které budou sbírat a potom je eh, se sbírá je dej mě, tak abych příliš nekomolila vaše jména, protože člověk nemůže umět všechny jazyky. Takže nyní bych zahájila diskusi, jak eh, pro poslance a poslankyně národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Každý tři minuty a potom zahájíme druhou část. A nyní dostává slovo momentíček Spojené království paní Jung, která pochází ze sociálního výboru paní Jung, nebo Young asi, paní baronko Young. Máte slovo. Thank you very much indeed. Děkuji. Ta eh, revidovaná směrnice z roku 2005 eh, by eh, měla zlepšit možnost právě pro tyto odborné profese, aby mohly pracovat po celé Evropě. A tom jsme hovořili také v té době v oblasti v našem výboru od té doby, ale náš parlament za to nebyl zodpovědný. Já teď budu hovořit tedy o něčem, co vychází ze zprávy, kterou vypracoval výbor pro zdravotnictví Eh, našeho parlamentu. Co se týče svobody pohybu, což je věc, kterou všichni podporujeme a chtěli bychom, aby eh, tohoto pohybu bylo více, eh, přesto sebou přináší určité obavy a to hlavně v oblasti zdravotnictví. To souvisí hlavně s úrovní bezpečí eh, pacientů. Jak víte, ve Spojených státech došlo k úmrtí jednoho eh, pacienta ve Spojených státech, který eh, dostal příliš vysokou, vysokou dávku určitého léku, který mu podal německý lékař. V roce 1983 máme, z té doby máme dokument, který říká, že všichni lékaři musí být registrováni a všichni musí dokázat, že mají určitou klinickou praxi a kompetenci. Dále to souvisí také s jazykovými znalostmi, takže každý lékař, který e, požádá o registraci, musí mít jazykovou, jazykovou vybavenost. Dále potom to také souvisí e, s tím, že tento člověk musí být členem naší e, lékařské komory, která dokazuje, že tito lidé jsou skutečně jak z lingvistického hlediska, tak z klinického hlediska příslušně vybaveni tím, co potřebují. Ehm, to se týká jak odborníků, tak Eh, těch obvodních lékařů, kteří musí dokázat svoji kompetenci. V případě doktora Urbanho, což je ten německý lékař, eh, ten byl registrován, ale eh, Bohužel eh, ta komora neprovedla test jeho jazykových schopností a později se ukázalo, že tento lékař skutečně eh, vlastně se postaral o to, že tento pacient zemřel a že to bylo v důsledku jeho eh, nedostatečné péče. Co se týče té jazykové kompetence, tak v tomto případě skutečně jsme získali důkazy o tom, že oni považovali um, jazykový test jako něco, co není um, vyžadované, ale potom ministerstvo zdravotnictví uh, vlastně jakýmsi způsobem uh, upravilo uh, uh, tuto věc v tom smyslu, že vlastně není potřeba tyto věci provádět. Um, ve zprávě výboru bylo potom doporučeno, že ministerstvo plus lékařská komora by měly se podílet na všech těch e, právních otázkách, které s tím souvisejí, tak, aby došlo e, k reformě e, této směrnice v tom duchu, že by tyto věci měly být vždy povinně zajištěny. Komise dále prohlásila, že tato směrnice vlastně nebrání kompetentním úřadům v dané zemi, aby prováděly tyto jazykové zkoušky. Vláda potom prohlásila, že přijímají tuto právní um, úpravu a že budou dělat všechno pro to, aby společně s komorou lékařskou se dobrali nějakého řešení. Co se týče tedy toho jazykového testu, tady jakákoliv revize této směrnice bude eh, překontrolována eh, jak v horní, tak v dolní eh, sněmovně. Britská vláda se domnívá, že by bylo lepší, kdybychom se koncentrovali hlavně na posílení eh, pravidla, která souvisejí se všemi těmito eh, testy v rámci vnitrostátních předpisů. Nedomnívají se, že klinické testy eh, tak jak, že nemůžeme něco takového očekávat od dalších návrhů komise. Ehm, naše horní sněmovna, která má také výbor pro eh, ochranu spotřebitelů, kterému já předsedám, došlo k návěru k tomu, že by to ty věci měly být upraveny, že sice jsou upraveny ve směrnici, ale nefungují tak, jak by měly. Ehm, eh, velice často jednání eh, Eh, jestliže dojde k postihu eh, jednoho odborníka lékaře v jednom státě, tak to ještě neznamená, že by takovýto člověk nemohl vykonávat svoji praxi v jiném členském státě. Vzhledem k tomu, že tyto věci jsou skutečně mimořádně obtížné mimořádně závažné, je potřeba, abychom velice pečlivě tyto věci hodnotili a hlavně je zohlednili při přípravě budoucích směrů. Merci pour votre témoignage. Děkuji za vaše zkušenosti a myslím, že se určitě vrátíme k tomuto ještě během druhé části, když budeme hovořit o bezpečnosti pacientů o bezpečnosti zdravotnického personálu. To jsou důležité otázky, o kterých často v tomto výboru hovoříme. Hovořili jsme také o jednom konkrétním systému, který by mohl zabránit opakování takovýchto případů. Ráda bych nyní dala slovo zástupcům italského parlamentu, panu Abrianemu konkrétně. kolegy. Vážení kolegové, jsem z poslanecké sněmovny v Itálii a děkuji vám jménem poslanecké komory za pozvání. Uznávání profesních kvalifikací odpovídá nebo odráží rozvoj země. Když bereme v úvahu zemi a to, jaký význam to má. Pokud jde o toto téma, tak podle mě musíme zvážit dvě témata. Zejména to jsou výhody a zrychlení procesu a postupu uznávání a to, eh, že by to mohlo vést k dokončení vnitřního trhu a zejména pokud jde o nabídku profesionálních služeb ve prospěch spotřebitelů. A také pokud jde o možnost využít výhodnějších ekonomických podmínek. Nicméně eh, pouze sedm profesí, eh, je více než 100 právních úprav, kde eh, dochází k automatickému uznávání eh, v zemi původu. Je tedy zjevné, že máme obrovský prostor pro velký pokrok, pro velké změny. A je teda eh, potřeba eh, zlepšit uznávání, a to zejména v zemích, které ještě eh, jsou v podlevě. Je zde, tato otázka je citlivá, zejména u některých profesí, a může se to týkat zachování kulturní kvality profesionálů a odborníků, aby měli dostatečné vzdělání, zejména u aktivit, které se týkají základních práv, jako je, zdravo, jako je zdraví nebo právo na ochranu a obranu. Je zde potřeba zachovat práva spotřebitelů a chránit ty, kteří musí stále počítat s jistotou, že mohou toto práva uplatnit. Itálie zaznamenala již před, nějakým, před nějakou dobu velký počet podvodů. A dokonce zde byly případy, eh, kdy eh, kdy získaly některé subjekty vzdělání v zahraničních univerzitách, které ve skutečnosti neexistovaly. A e, bohužel e, spolupráce s těmito zeměmi byla velice nedostatečná, pokud jde o dokazování autentičnosti těchto e, vysokoškolských titulů. A je zapotřebí provést změny ve směrnici, která se týká této oblasti. Italský zákonodárce již před rokem již realizoval směrnici z roku 2005. Jsou zde přímá opatření v této oblasti já sám jsem zpravodajem pro to téma. A jsou zde některé problematické aspekty, duševní vlastnictví, eh, profesní svazy, která nejsou ještě upraveny. Je to tedy téma, které je velice citlivé a musíme postupovat opatrně a musíme mít na mysli cíl vnitřního trhu a zachování kvality vzdělání profesionálních profesních odborníků. Děkuji. Merci d'avoir tenu votre... Děkuji, že jste se držel času. Byť vím, že jste mluvil velmi rychle a tlumočníci jen stěží stíhali. Podle pravidel dávám nyní slovo zástupcům a zástupkyním Evropského parlamentu. Jako první vystoupí paní Gebhardt ze socialisticko-demokratické skupiny, jakožto koordinátorka. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě bylo zajímavé to, co řekl náš italský kolega, a pro mě je to jasný závěr, že systém je třeba jednoznačně a zásadně zlepšit. A právě tam, kde jde o prověřování. Zdá nějaký předložený diplom je skutečně pravý nebo ne. Je tedy nutné přeskoumat tento systém přeskoumání a podle mě to je velmi důležitá otázka. Dále ještě dvě otázky, které já sama chci položit. Za prvé eh, paní Pedersen, tam jde o otázku adaptation period, to znamená ehm, období pro přizpůsobení. Eh, existu, proběhl velice zásadní spor mezi radou a parlamentem, kdo má rozhodnout, co má být provedeno. Zda se má jednat o testy, nebo zda má být eh, určitá lhůta pro přizpůsobení se. A my jsme prosadili, že uchazeč sám o tom má rozhodnout. Ale mojí otázkou je, zda to opravdu tak skutečně v členských státech je, jak tady, jaká je realita. A v této souvislosti, když se podívám na turistické průvodce, tak eh, vidím, že velice mnoho takovýchto testů a období jsou v, například v Itálii. A bylo také Eh, zkoumáno, jak je možné, že v jednom státě je mnohem více těchto zkoušek způsobilosti než v jiných státech. A mě by zajímalo, co je tím důvodem. A otázka na pana Fuchse. Já vám mohu zcela jasně říct jménem eh, sociálně demokratické skupiny, že, že ty profesní průkazy budeme jednoznačně podporovat. To byla jedna ze věcí, kterou jsme přinesli do Evropského parlamentu protože je to nekonvenční a nebyrokratický způsob, jak podpořit volná, svobodná povolání a prosadit je v rámci EU. A myslím si, že se jedná o dobrou věc. Právě to probíhá to zavedení a mě by zajímalo, zda existují inženýři, kteří tuto kartu již mají a, a kde a jaké jsou jejich zkušenosti. Je ta poptávka po kartách skutečně vysoká, nebo je to něco, co zatím je pouze v rovině nápadů, myšlenek, ale ve skutečnosti to vlastně nefunguje? To by mě tedy zajímalo. Avant de continuer... Děkuji, než budeme pokračovat s jednotlivými otázkami, tak uh, neutíkejme prosím od otázek, které jsme dostali, a dám slovo krátce paní Peterson a potom panu Fuxovi, aby odpověděli na tyto otázky, které zodpověděla paní Gebhardt. Paní Pedersen, máte slovo. Děkuji. Jestliže eh, Spíše bych chtěla eh, něco říct o tom vlastním rozsahu této studie. My jsme neměli dostatečné zdroje na to, abychom skutečně se mohli věnovat podrobnostem Ehm, co se eh, týče těch eh, průvodců turistických a té eh, lhuty, která je potřebná takzvané přizpůsobení, tak tam existují oba, obě ty možnosti, ale byli jsme, zaznamenali jsme určitou tendenci k používání jednoho z těchto opatření Eh, častěji, ale bohužel ten rozsah té studie nám neumožnil eh, zjistit, proč eh, se upřednostňuje jedno opatření před tím druhým. Děkuji. Paní Gebhardt, nejdříve děkuji za vaši podporu ale již několikrát jsme o tom diskutovali, o těch profesních průkazech. A v Dubnu eh, na Hanoverském veletrhu jsme poprvé představili tuto engineering kartu v Německu a můžeme říct, že dodnes máme asi 200 kart, které jsme již vystavili, 200 karet. Eh, druhým důležitým krokem eh, byla Sofie 1. října kde proběhlo generální schromáždění FEANy a tam se jednomyslně rozhodlo o zavedení této karty a tím pádem se to týká všech inženýrských organizací v Evropě. A mnozí v Německu na to čekali. Ale třetím krokem musí být oficiální dokument a pak se k tomu přidají všechny ostatní země. Iž eh, existují, eh, existuje sedm jasných zájemců o zavedení této karty a další zemí eh, bude na začátku roku Nizozemsko. To znamená, že do konce příštího roku splníme náš cíl a to bude nejméně 10 států Evropy, které zavedou tuto kartu. A takto potřeba po... To bude velký okamžik této karty, ale již nyní nám mnohé německé podniky, zejména malé a středně velké podniky, eh, říkají, že ta karta je pro ně velkou pomocí. Že mají spolupracovníky z celé Evropy, které získávají, a právě tyto malé podniky e, nemají tak velké znalosti, nejsou si jistí, zda se jedná o skutečného inženýra, zda skutečně má dosažené vzdělání, které prezentuje a tato karta by v tom právě mohla pomoci. Merci. Děkuji. Myslím si, že odpovědi byly jasné. A teď dám slovo paní předsedkyni výboru pro EU, paní Rosáně Boldy z italského parlamentu. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla zabývat některými konkrétními body automatické uznávání na základě diplomu konkrétně některých profesí. Mm, my jsme zaznamenali určitou kritiku a to se týkala e, titulu adjuntanta a u italských občanů a rumunský, které, titulů, které získali na rumunských univerzitách. A tito občané se neúčastnili žádného kurzu, nechodí na hodiny, nedělají nic a situace je natolik závažná, že italské orgány zahájily eh, trestní řízení vůči eh, rumunským orgánům. A italská eh, vláda požadovala bilaterální setkání s rumunskou vládou, nicméně mm, zatím se ještě nic nestalo a je zapotřebí požadovat co nejrychlejší postup od kompetentních orgánů členských států obecně právě pokud je tuto problematiku. Dále řešíme problémy v oblasti atestace eh, u IT, které nejsou v příloze 5, a to v některých zemích východní Evropy. Protože tyto země jsou srovnatelné, nebo uvádí, že mají srovnatelné kurzy IT, které jsou roční, a přitom v ostatních zemích tyto samé kurzy trvají tři roky. A není tam specifikované studium, Eh, nejsou tam specifikovány předměty. A možná by bylo dobré eh, se zabývat i tímto tématem trochu konkrétněji, více dohloubky. Poté je zde uznávání odborných kvalifikací u občanů EU, eh, e které, které získají v třetí zemi. Naše kompetentní orgány v konkrétních případech, například je to Ministerstvo zdraví, mají různé případy, kdy eh, získal občan titul v Srbsku nebo v Rumunsku, byl uznán a je požadováno uznání tohoto titulu v Itálii. V Itálii. Ale zjistilo se, že se jednalo o fiktivní kurzy. A přitom rumunské orgány nadále vydávají osvědčení a eh, tituly. Často se jednalo i o tituly, které eh, vydala neexistující univerzita, například Capit University, což je neexistující univerzita. Eh, dále bych vás chtěla ještě upozornit na případ, a tím ukončím a už skončím, protože eh, můj vyhrazený čas vypršel. Non era il mio tempo, scusate. Ave... Omlouvám se. Tak ještě, ještě jednou stručně. No, pokud jste už měl jenom jednu větu, tak <laughs> vám ji klidně povolíme. Děkuji. Národní rada inženýrů v Itálii eh, nám oznámila, že italští občané, kteří například eh, je, pracují ve strojírenství, tak jezdí do Řecka, aby se tam zapsali eh, na akreditovanou instituci Eh, pro inženýry, aby eh, získali kvalifikaci inženýra. Poté se vrátí do Itálie a eh, předstírají, že mají vysokoškolský inženýrský titul. Samozřejmě tímto já nechci zasahovat do anglického systému přidělování titulu, ale myslím si, že to je pokus o to obejít směrnici. A to znamená, že směrnice má určité mezery. Merci pour... Děkuji za vystoupení. Myslím si, že jste poukázala na velmi důležitý problém. Konec konců už o tom částečně mluvil pan Fuchs. Já jsem minimálně poznamenala, že je potřeba, aby určitá nezávislá komise ověřovala kvalifikace. musí tam být zastoupeny různé odborné orgány a to je, myslím, problém, se kterým jste se setkali v Itálii. Tak nyní uděláme menší výjimku, protože už máme pouze jednoho poslance Národního parlamentu, aby vystoupil, takže dám slovo panu Lešnerovi, který je součástí skupiny pro uznávání odborných kvalifikací a který má určitě velký zájem o dnešní diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. To, co jsem slyšel, bylo velmi zajímavé a viděli jsme, jaké obtížnosti. Celé to téma je náročné a pro mě je velmi zajímavé. I ta studie byla zajímavá. Eh, my nechceme eh, probírat ty stovky a stovky konkrétních eh, stížností, ale chceme to trochu strukturalizovat. A to jak ze strany národních parlamentů, tak ze strany Evropského parlamentu. Pro mě bylo velmi zajímavé to, co řekl pan doktor Fuchs, Eh, je samozřejmě možná tak, že v případě inženýrů eh, je to tak, že oni jsou již sami o sobě velmi dobře organizováni na evropské úrovni a hovoří určitou společnou řečí, technickou řečí a mají platformy, kde se setkávají. A možná, že tam je to snažší než v jiných oblastech, kde jsou velké rozdíly. Slyšeli jsme, že v některých oblastech jsou některá povolání regulována, v jiných ne, v některých státech ano, v jiných ne. A v tomto ohledu Ehm, bych se chtěla zeptat, jak, eh, nakolik můžeme zobecnit, a to je otázka na ehm, mm, tu studii, na autory studie, já bych rozlišoval mezi tím, zda jdeme do jiné země a tam nabízíme svou službu, anebo zda se trvale usadíme v jiném státě. To znamená, zda nabízíme pouze tu konkrétní službu v zahraničí, nebo se tam usadíme. Považujete za možné eh, rozlišovat oba tyto případy, anebo je musíme, musíme mezi ně dát rovnítko? To je otázka na oba. Můžeme mít eh, trvalé usazení, nebo můžeme eh, přistupovat k trvalému usazení odlišně než k dočasnému poskytnutí služby v zahraničí. Jsou tam rozdíly, pokud jde o uznávání a je to vůbec možné mezi tím rozlišovat? Yeah. Oui, euh, Monsieur Lechner, vous posez une question intéressante parce que to je zajímavá otázka. Máte pravdu, že pakliže se jedná o dočasné poskytování služeb, tak je to kryto jiným režimem a dám tedy možnost odpovědět na tuto zásadní otázku. Eh, v zásadě když jsou to oblasti, kde je důležitá bezpečnost a pracujete tam jako inženýr, tak podle mě eh, nemá, eh, je jedno, zda tam jste trvale usazen nebo zda pracujete pouze krátkodobě. Je vždy nutné zajistit bezpečnost. A vaše otázka se týkala také z toho, zda můžeme něco přenést my jako inženýři na jiné oblasti. Mě to těší, že nás považujete za organizované, strukturované, ale celá diskuze, eh, která se týká uznávání akademického vzdělání, tak eh, tam je eh, dvoustupňový proces. Za prvé je rozhodující to, aby eh, studie akreditoval, byla akreditována na základě evropských standardů, a to legitimní akreditační agenturou. Jinak ten absolvent vůbec nebude připuštěn. Musí tedy být prokázáno, že je to ekvivalentní ke kritérium, která platí pro EU. A za druhé máme rejstříkovou komisi eh, odborníků, kteří hodnotí tento systém. A za třetí eh, máme trvalé sledování ze strany zastřešující organizace a to musíme provádět. Když si že víme, že dochází k takovýmto pokusům a manipulaci, tak eh, přestože víme, že k tomu dochází, tak se domníváme, že tyto, tento třístup, třístupňový postup je minimum, které lze možné přes, přenést i na jiné oblasti, nicméně nelze zaručit stoprocentní úspěšnost. Děkuji a nyní dám slovo panu Francisi Adjusovi z Maltského parlamentu. Eh, eh, Děkuji. Děkuji. Eh, co se týče výslednosti mého jména, to se vám opravdu povedlo. Já jsem z nejmenší země v Evropské unii a jsem skutečně velice rád, že dnes mají národní parlamenty možnost se zúčastnit častěji mezinárodních fór. To si myslím, že je věc, která mi dlouho leží na srdci. Já sám jsem lékař a také Eh, eh, vyučuji na Malské univerzitě. Malta má pouze jednu univerzitu a podle evropských standardů je to univerzita průměrné eh, velikosti a pro nás je skutečně zajímavé, že eh, naše kvalifikace jsou uznávány na mezinárodní úrovni, což je důležité nejen pro naše studenty, ale i pro vlastní eh, mobilitu studentům a profesionálů nebo těch odborných pracovníků. Ehm, kromě toho existuje celá řada kurzů, které nenabízí naše univerzita a proto je velice důležité, jak pro naše členské státy, tak pro naše studenty, aby měli možnost takovéto kurzy navštěvovat eh, v jiných zemích. Máme velice dobře regulován a eh, většina eh, odvětví. Máme také lékařskou komoru, která reguluje práci zdravotních sester a zdravotního personálu a já sám bych byl velice rád, kdyby eh, tato profese skutečně eh, dávala, nebo, pardon, aby toto všechno dávalo možnost lékařům eh, využívat maximálně to, co se naučili. A to souvisí například i s tím, že by neměly existovat velké rozdíly mezi Slovinskem a Maltou, ale všichni víme, a kolegové o tom ostatně hovořili, že tyto rozdíly existují, že existují instituce, které zkrátka vůbec neexistují. A tyto instituce eh, v podstatě potom poskytují eh, osvědčení studentům eh, a přitom vůbec neexistují což znamená zneužívání celého tohoto systému, což může působit obrovské obrovskou újmu dalším, eh, dalším občanům. Chtěl bych se obrátit na pana doktora Foxe, ten vystudoval strojírenskou fakultu, já o tom moc nevím, musím se přiznat. Eh, pochopitelně existuje, eh, existují elektroinženýři, existují stavební inženýři a tak dále. Čili já bych se ho chtěl zeptat, jestli tento průkaz, o kterém hovořil, jestli Prostřednictvím tohoto průkazu budeme moci rozlišit ty různé typy eh, inženýrů. Jestli eh, nám tento průkaz eh, například eh, dá odpověď na otázku, co takový člověk vůbec umí, čeho již dosáhl ve své praxi a tak dále. Kromě toho bych se ho chtěl zeptat i v obecnějším slova smyslu, jestli existují různé tyto, tyto průkazy, které upravují různá odvětví, ale také jsou na různých úrovních praxe a dovedností Eh, co se týče stomatologů, ortodontistů, lékařů, eh, zdravotních sester, tady si myslím, že skutečně potřebujeme úplnou regulaci. Malta byla také jedním ze zakladajících členů boloňského procesu, tak si myslím, že bychom měli spolupracovat eh, také v oblasti harmonizace nejrůznějších studií, které se provádějí v rámci tohoto procesu. Proto se domnívám, že tento sektor stále ještě je potřeba zlepšovat, protože všechny možnosti, všechny eh, možnosti, které dáváme našim mladým občanům, v tom smyslu, že se mohou pohybovat eh, po členských zemích, že mohou získat Eh, další eh, kvalifikaci v jiných zemích. To všechno jsou věci, které bychom měli zajišťovat pro tyto mladé lidi. A eh, k tomu bych ještě chtěl na závěr dodat kurzy, které se provádějí na internetu. Eh, těchto kurzů je stále více, já tím, eh, já teď nechci nic říci konkrétně o těchto kurzech, ani nechci říct, že se v rámci těchto kurzů neodvádí dobrá práce. Jenom chci říci, že je potřeba, aby všechny tyto věci byly příslušným způsobem regulovány a hlavně akreditovány tak, aby byly platné všude. Merci. Děkuji vám za veškeré otázky, které jste zmínil. Jak jsem říkala na začátku, mobilita mladých lidí je velmi důležitá, je nezbytná pro jejich profesní úspěch v budoucnosti. Evropský parlament neustále navyšuje rozpočet programu typu Erasmus. Dokonce jsme vytvořili eh, odnož Erasmu pro malé podniky. My jsme viděli, že boloňský proces má své hranice, že je potřeba, aby se dále vyvíjel. Rádi bychom využili přítomnosti pana Fuchse, zazněla tam na vás e, řada dalších otázek, máme trochu času, tak prosím odpověste. Děkuji. Jak to musím říci, že e, engineering karta e, souvisí s boloňským procesem, a za druhé také ještě s tím spojeným akreditačním procesem, to znamená standardy kvality. Vy jste se ptali, jak zjistím, že ta osoba je vůbec schopná tuto práci odvést, práci, kterou požadujeme. A to e, nezávisle na různých typech inženýrských zaměstnání, je to e, stavař nebo strojař či jiné povolání. V zásadě je to studium tak rozčleněno, že existuje určitý diploma supplement, v rámci boloňského procesu pro studenty, kteří tedy studují v rámci boloňského procesu. A z toho jasně vyplývá, jaký, jaký obor vystudovali a s jakým úspěchem ho dokončili. A tímto způsobem můžete okamžitě vidět, jakou má kvalifikaci tato osoba. Za druhé je důležité, a to my jako FEANy jsme eh, explicitně požadovali, aby tyto studijní obory odpovídaly standardu kvality EU. A za podpory EU jsme vytvořili tyto standardy a to je ten standard jury. To znamená, za prvé, jestliže to je v souladu s boňským procesem, za druhé má akreditaci podle Jurisu, pak je to určitá pečeť kvality a vy se můžete vzpomněně s jistotou spolehnout na to, že to, co je na vysvědčení, tak skutečně ten člověk také umí. To je podle mě základní předpoklad pro přijetí takového takového takovéhoto profesního průkazu. My jsme eh, také ještě vytvořili Evropský kvalifikační rámec a všechny tyto věci společně přispívají k tomu, že tento systém je podle nás naprosto praktický, eh, s minimálními náklady a minimální byrokracií a velice transparentní a spolehlivý. Eh, la parole. Děkuji a nyní má slovo pan Bušoj. Děkuji. Děkuji. Tato vzájemné uznávání profesních kvalifikací je jedním ze základních předpokladů dobře fungujícího vnitřního trhu. Myslím si, že eh, mobilita Eh, v oblasti například služeb eh, by zkrátka nebyla možná, pokud bychom neměli systém vzájemného uznávání. Souhlasím s tím, co řekl pan doktor Fuchs. Myslím si, že je to dobrý nápad mít ten profesionální průkaz. Já to také podporuji. Myslím si, že by to mohl být velice užitečný nástroj právě pro ty, kteří chtějí pracovat v jiné než své vlastní zemi. Přesto ale je třeba se zaměřit také na otázku vlastně té technické realizovatelnosti těchto věcí. Někdy uh, Eh, je to souvisí například eh, s otázkou, eh, kdo zajistí správnost všech těch informací, jaké informace by měly být součástí tohoto průkazu, protože to souvisí pochopitelně s otázkou ochrany osobních údajů. Um, je naprosto eh, zřejmé, že eh, také eh, ty, toto všechno by mohl být velice dobrý nástroj pro administrativní, administrativní spolupráci. Také se mi líbilo to, co říká paní Persenova o tom prohlášení, které se podává předem. Já nevím, jestli je to nutné toto vyžadovat u všech profesí, Myslím si, že kdybychom eh, využívali tohoto systému eh, příliš eh, v širokém slova smyslu, tak potom by to mohlo znamenat určitou, určité zesložitění tohoto systému. A bylo by to možná také mm, neúplně úměrné pro všechny profese. Na druhé straně Eh, některé státy nechávají na oprávněných eh, orgánech, aby se rozhodly. jestli vyžadují tyto, tato předběžná prohlášení. Jestliže chceme, aby eh, pracovní síly skutečně byly více mobilní, tak musíme vycházet z principu právní jistoty. Ehm, myslím si, že podle mého názoru není teda dobrým nápadem nechat to všechno pouze na těch oprávněných orgánech. Chtěl eh, bych teď reagovat na to, co řekl kolega nebo kolegyně z italského eh, parlamentu. Nevím o žádném studentu, ať už eh, Rumunovi nebo Italovi, který by získal Ehm, stomatologické vzdělání a diplom, aniž by eh, navštěvoval příslušné kurzy na příslušné univerzitě. Já o tom tedy nevím, ale neznamená to, že o tom nejsem ochoten eh, hovořit se zástupci naší vlády, tak abych získal vysvětlení této situace. la parole est à Catherine Schilter. Katrin Šelce je další, kdo požádal slovo. Pardon, jmenuje se Stylerová. Eh, děkuji. Děkuji za to, že zde mohu eh, vystoupit. Také bych chtěla poděkovat všem předřečníkům. Mám několik rychlých otázek na pana doktora Fuchse a také bych chtěla reagovat na to, co řekla baronka Jangová, když hovořila o bezpečnosti pacientů. Ale možná bychom eh, mohli si jít ještě kousek dál. Jakým způsobem vůbec jste vypracovali ten seznam těch různých eh, profesních dovedností, které souvisejí s tou profesní kartou? Vy jste říkal, že to je dobrovolná záležitost. Zajímalo by mě, jaké jsou náklady spojené se získáním této karty. Dále by mě eh, eh, zajímalo, jestli eh, se tyto věci dají také elektronicky ověřovat. Je docela zajímavé, lékaři například ve Spojených státech, je to takový pilotní program, kdy všechny kvalifikace jsou přístupné elektronicky. A to, ten náš státní zdravotní systém vlastně využívá tento systém a je to příklad toho, jakým způsobem se dají elektronicky přístupné údaje e, využít a jak mohou být přístupněny všem. E, to, co řekla baronka Janková, já vím, že budeme za chvíli hovořit více o bezpečnosti pacientů. Já si myslím, že to, co o všem hovořila, je mimořádně důležitá věc. Hovořila o tom velice výrazným způsobem. Eh, já sama bych chtěla zdůraznit eh, otázku bezpečnosti, také jsem ráda, že se zmínila o té otázce jazykových dovedností eh, to prohlášení z Berlína o vzájemné uznávání lékařských profesí je věc, na kterou bychom se měli ještě zaměřit. Paní baronka Jangová hovořila o doktoru Urbánem, ale musím říct, že i minulý týden došlo k podobné situaci, kdy eh, argentinský lékař, který byl registrován ve Španělsku, Eh, měl zákaz výkonu eh, povolání ve Španělsku a přesto mu bylo umožněno, aby pracoval v Anglii. Já jsem přesvědčena, že podobných příkladů ze všech členských států bychom našli hodně, ale eh, pro mě právě otázka bezpečnosti pacientů je naprosto zásadní. Já budu velice ráda, když kolega Bosoj skutečně zjistí, jak to vypadá s tím, o čem hovořil italský kolega, s tím získáváním kvalifikací, které nejsou oprávněné. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Weiler a po ní možná paní Pedersen a může odpovědět na tři otázky, které dostala k otázkám předběžných deklarací a také k otázce paní Stýler. Takže paní Barbara Weiler. Ehm, já mám dvě otázky. Za prvé, také já patřím těm kolegům, kteří s velkým nadšením a očekáváním schválili směrnici. Kolegyně ze strany zelených kývá hlavou, protože my jsme doufali, že se něco pohne ku předu. Nejenom, eh, že dojde k větším pohybu a mezi jednotlivými zeměmi, ale nyní chci být velmi kritická, protože se to týká i Německa. Eh, Každá zem si myslí, každá země si myslí, že má to nejlepší vzdělání. A všichni, všechny ostatní země se musí řídit podle nás. A to je, jsme chtěli prolomit. A já nyní docházím k závěru, že e, u turistického průvodce, což je povolání, které v Německu není regulováno, ale v jiných zemích, jako například v Itálii, to je regulováno, tak je stále obtížné například pro Němce nebo skandinávské občany pracovat v Itálii. A já se ptám, je to stále tedy takzvaný close shop, je to nemožné, anebo došlo k určitému průlomu, ve kterých jsme doufali? Aby i postupně vznikal i evropský trh práce. A za druhé, pan doktor Fuchs, domnívám se, že to, co jste vy řekli, to je určité přání. To je to optimum, co si můžeme přát. Já to vidím trochu kritičtěji, když jsem se zúčastnila jednoho slyšení, kdy jsme pokládali otázky komisi a rady, eh, proč probíhá tolik eh, procesů řízení, proč eh, směrnice nebyla provedena. A odpověď byla, protože je to příliš komplexní, komplikovaná. Ale e, možná, že důvodem je to, že někteří skutečně nechtějí tuto směrnici provést. A co se děje také s boloňským procesem? Tam vůbec nejsem optimistická. Směrnice, Evropská směrnice uznávání kvalifikací plus profesní průkaz plus bolenský proces. Pokud by toto bylo splněno, tak by to fungovalo. Ale když se podívám na boloňský proces, tak vidím, že univerzity se od toho distancují a říkají, ale uděláme něco jiného. Tak to je například v Německu. A nemohli bychom přece jenom převzít ten starý systém a zase někteří jiní říkají, ne, ne, ne, ten boloňský proces je lepší, uděláme to takto. A podle mě je to skutečně politování hodné, že dochází k rozporům, které jsme ani nečekali, když jsme schvalovali. A že ty rozpory jsou tak velké. Eh, mohli byste být trošku věcnější? Mm, mohli bychom se eh, inspirovat medicínou, matematikou a jinými obory? abychom nebyli ideologicky zatížení. Já jsem trochu skeptická, já jsem čekala více, pokud je o provedení, než to, co slyšíme dnes, když slyšíme všechny problémy a obtíže, kterým je nutné čelit. Ano, my jsme tady proto, protože se objevily problémy se směrnicí odborných Kvalifikací, které musíme překonat. Co se skepse týče, ano, ta existuje, ale měli bychom vykročit z této etapy dále. Paní Petersen, na vás tam zazněla jedna otázka, takže vám dáme slovo, aby jste se k tomu vyjádřila a možná i panu Fuxovi a Pořád mám ještě čas, pane Tyču, jestli se chcete vyjádřit, protože v druhé části vystoupí pan komisař Barnier, takže vám dáme slovo, abyste se vyjádřil mezi těmito dvěma částmi. Paní Petersen. Thank you. Děkuji. Ráda bych řekla, že to, co jsem právě vyslechla eh, o těch eh, předběžných prohlášeních, to odpovídá tomu, co jsme zjistili také v té své studii. Jinými slovy, eh, že ty členské státy používají tyto, tato písemná prohlášení jako určitý standard přičemž eh, původně se to mělo používat pouze eh, na hodile tam, kde by to bylo zajímavé nebo relevantní pro tu eh, danou situaci, jako je to například v případě lidí, kteří pracují ve zdravotnictví a tak dále. V takovém případě skutečně je to mimořádně důležité, protože Eh, jinak by vlastně ani ten dohledový systém, který by byl v dané zemi aktivován, by nemohl být efektivní, pokud by tedy neplatila eh, ta povinnost těch předběžných prohlášení psaných. Děkuji, děkuji. Teď pan Fuchs, eh, jenom kdybyste uzavřel tuto první část. Já se domnívám, a odpovím vám, paní Weiler, velmi stručně, Eh, pro ty inži- můžu mluvit za inženýry. A musím říci, že v Německu boloňský proces u inženýrských věd byl proveden z 98%, ale to je možná dáno tím, že inženýři jsou eh, aktivní na mezinárodní scéně a toto více, tento syst, vícestupňový systém studií existuje a tím pádem je dána i kompatibilita a je nutná. V ostatních profesích eh, nevím, jak tomu je a Nechtěl bych vynechat několik málo vysokých škol. Já jsem optimističtější než vy, protože se domnívám, že doženou tu prodlevu a že to je reálné. Proto eh, podle mne i zde v parlamentu je velmi důležité to, aby jste skutečně nasadili svou politickou síli to, aby boloňský proces byl realizován. Nedělejte to pro vysoké školy, ale dělejte to pro ty mladé lidi, kteří již nemají směr. A jestliže politika nevynaloží eh, nezbytný tlak na tyto reformy, tak eh, ty reformy ztroskotají. A to je moje žádost na vás, můj apel. Já vás prosím o to, abyste skutečně vynaložili svůj vliv k tomu, aby bolenský proces byl realizován. My nemůžeme zůstat stranou, protože jinak eh, budou mladí lidé bezradní. Děkuji. Merci. Alors... Děkuji. Pane Týču, chcete vstoupit do diskuse? Hodně jste pracoval na tomto návrhu. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já um, budu hovořit velice stručně, protože za chvíli o tom bude hovořit komisař Barně. Chtěl bych se zmínit pouze o jedné věci. A sice, že se zde, protože se zde hovořilo několika o procesu a o této směrnici, chtěl bych vám říci, že brzy hodláme zahájit vnější studii, e, která se bude právě zabývat vzájemnou akcí nebo vzájemným propojením těchto dvou věcí, boloňského procesu a této směrnice. To snad stačí pro tuto chvíli, všechno ostatní vám řekne pan komisař. Euh, A k té první části Antonio Dobrá. Děkuji, takže dám slovo Antoniovi Kore, Korejovi de Campusovi. Uh, talvez já jsem eh, chtěl pohovořit ještě předtím, než hovořil zástupce komise, ale Eh, chtěl bych jenom upozornit na to, že celá řada členských zemí má eh, něco společného. Eh, ostatně o tom hovořila celá řada řečníků. Trošičku dochází ke zhoršení dojmu z boloňského procesu. Celá řada škol upozorňuje na to, že vůbec je neuspokojuje tento boloňský proces. A velice často jsme svědky toho, že Ehm, jestliže je inzerát na eh, nějaké zaměstnání, tak se zdůrazňuje, že to závisí na tom, jestli žadatel získal titul před bolonským procesem nebo až po jeho zavedení. Myslím si, že ty profesní cechy nebo ty nejrůznější združení, jako je například eh, naše takové združení v Portugalsku, se snaží vytvářet jakýsi filtr, eh, který vychází z určité zkoušky, která zajišťuje vstup do eh, dané profese. Výsledkem toho je to, že ty kvalifikace jsou ale méně eh, flexibilní a velice často jdou proti zájmu mladých lidí a také znamenají pro ně určité rozčarování. Myslím si, že vždy budeme svědky toho, že přicházejí stížnosti z nejrůznějších stran, ale já si myslím, že nejvíce pozornosti je potřeba věnovat lékařům, protože tady skutečně máme některé alarmující zprávy. Já vím, že komise v této věci připravuje další studie, ale možná, že bychom se mohli podívat také na druhou stránku této věci, eh, která souvisí s těmito studenty. Často nám jde hlavně o bezpečnost pacientů. Neměli bychom ale zapomínat, že existují určité eh, překážky pro mobilitu lidí, kteří pracují právě ve zdravotnictví. Já tím nemám na mysli pouze univerzity, mám tím na mysli i nejrůznější profesní združení. Mám, mám přerušit? Antony, já jenom eh, bych chtěl upozornit na to, že toto souvisí s tou druhou eh, částí naší odpolední diskuse, takže byla bych právě, kdybyste se soustředil na to první. Pan Lechner, velice rychle. Um, Bologna-Prozess, alles d'accord, was Herr Dr. Fuchs gesagt hat. Auch to, co řekl doktor Fuchs, já mám krátký postřeh ještě k tomu. Nemůžeme přece celou tu úpravu postavit na bolenském procesu. Máme zde také lidi, kteří neprošli bolenským procesem. A ještě tomu několik let tak bude. Můžete mi na to odpovědět? Très bien. <laughs> Vous avez une réponse très brève aussi sans... Dobrá, dobré, myslím si, že vaše reakce bude velice eh, rychlá. Ano, tyto případy jsme zohlednili a proto je důležité, abychom měli eh, rejstřík, národní, rejstřík odborníků, kteří potom to posuzují a znají boloňský proces a znají také ten starý proces. Alors nous allons donc... Dobrá, tak se pustíme do druhé části této schůzky, která se bude více soustředovat vzhledem k vystupujícím na zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Nejprve bych dala slovo panu Patrikovi Fortuitovi, který zastupuje komoru lékárníků ve Francii. Výbor po něm chtěl, aby koordinoval zprávu národních orgánů právě v oblasti lékáren. A potom dáme slovo profesorovi Tonemu Hazelovi, který zastupuje porodní asistentka zdravotní sestry ze Spojeného království. To jsou totiž profese, na které se také vztahuje automatické uznávání, což platí pro většinu eh, zdravotnických profesí. Výbor je také požádal, aby koordinoval práci sbírání zkušeností z revizí směrnice o odborných kvalifikacích. Takže tímto dávám slovo panu Patrikovi Portuitovi. Děkuji, paní předsedkyně. Vstupuji do diskuse ve fázi, kdy je jasné, že už jsme hovořili o zdraví a zdravotnictví Pochopitelně o tom se dá hovořit eh, hodně a mohli bychom zacházet i do větších podrobností. Já ale nechci k celé této otázce hovořit příliš ze široka, proto bych se soustředil na tři témata. Nejprve se podívám na evropský kontext, potom se podívám na zprávy o zkušenostech lékárníků z evropské úrovně a podíváme se také na jednotlivé výsledky, kterých jsme dosáhli po tomto období na zamyšlení. My jsme v podstatě od června do září na této oblasti intenzivně pracovali. Co se týče evropského kontextu, tak jste připomněla, že existuje směrnice o uznávání odborných kvalifikací. A naším cílem, to, tedy cílem této směrnice bylo umožnit volný pohyb těchto odborníků. A navíc v sobě pojala 15 a různých směrnic týkajících se a, mimo jiné zdravotnictví. Byli to tedy lékaři, a, maxofaciální chirurgové, porodní asistentky a podobně. Tato směrnice měla být vyhodnocena po pěti letech a případně zaktualizována, znovelizována. Já jsem byl požádán panem Tidžu, abych a, se stal zpravodajem v rámci tohoto hodnotícího procesu a já mu za to velmi děkuji, protože to je nový přístup. Jsme si říkali, že existuje struktura příslušných orgánů na evropské úrovni. Myslím, že by bylo zajímavé, jak si globálně pojmout těchto pět eh, odvětví. A protože tomu tak nebylo, tak jsme se rozhodli, že uděláme zprávu jednu profesi po druhé. A já tady dnes budu hovořit pouze o lékárnicích. Jaké tedy zkušenosti jsme získali, co jsme se dozvěděli během této schůze. Proběhly tři schůzky, jak jsem říkal, proběhla jedna v létě, Poprvé jsme se setkali 7. června roku 2010 a pracovali jsme na základě určitého návrhu Evropské komise. A na jeho základě jsme vytvořili určitý dotazník pro tuto procesy, provesy, na základě které se hodnotila tato směrnice. Pak jsme se k tomu vrátili 9. července roku 2010, abychom hovořili o hlavních tématech, tedy usazení, dočasné poskytování služeb, školení, a to jak eh, vzdělávání, tak další vzdělávání a dále spolupráce mezi jednotlivými příslušnými orgány. Potom jsme se ještě setkali po třetí, abychom si učinili syntézu hlavních tendencí, které se objevovaly, které nám sdělily příslušné orgány. A jenom pro vaši informaci jsme se obrátili na 27 příslušných orgánů, které mají na starosti lékárny a dostali jsme 18 zpráv zpátky, takže nepokrývají všechny země, ale zdá se mně, že tato zpráva poskytuje opravdu hodně informací. Dostali jsme, co jsme byli schopni dostat. Co se týče hlavních výsledků, a prvním cílem bylo umožnit lepší podmínky pro mobilitu zdravotnických pracovníků. A Můžete klidně přeskočit na další diapozitiv. Tak, dobrá. Hlavní výsledky, o kterých nebudu hovořit příliš dlouze, možná později jenom se vyjadřím k několika otázkám. Takže prvním cílem bylo vytvořit podmínky pro mobilitu zdravotnického personálu. Jak už jsme slyšeli v první části diskusy, Zdravotníci a lékárníci čelí určitým specifikům, mimo jiné zajistit bezpečnost pacientů. To už konec konců zmínila paní poslankyně britského parlamentu. My tedy chceme, aby všichni občané v této oblasti byli bezpeční. My si uvědomujeme, že existují pracovníci, kteří činí chyby, je jich málo. My zastupujeme tyto odborné pracovníky a jde nám, proto, jde nám o to, že když někdo se dopustí takovéto závažné chyby ve své zemi původu nebo někde jinde, je mu zakázána kvůli tato chybě odborná činnost, aby tato osoba nemohla eh, jaksi volně působit ve své, eh, ve své profesi v jiném členském státu. A proto je potřeba, aby si vyměňovali v této oblasti informace příslušné orgány všech členských států. Tak, hlavní výsledky. Nyní k oblasti usazení. Tady je to poměrně jednoduché. Automatické uznávání to je úspěch jak pro příslušné orgány, tak pro lékárníky. Jsou veškeré výsledky pozitivní. A většinou hovoříme spíše o oblastech, kde máme problémy, než o oblastech, kde jde všechno v pořádku. Takže tady o této oblasti moc nehovoříme, protože všechno je víceméně v pohodě. Možná by byl větším optimistou než eh, paní německá poslankyně, která vystoupila. Já mám totiž pocit, že už jsme tady dospěli k poměrně zajímavému pokroku, především co se týče lékárníků. Co se týče dočasného poskytování služeb, tak to je pro nás poměrně nové. Existuje to pro jiné zdravotnické pracovníky, ale zatím to neexistovalo pro lékárníky. V tuto chvíli máme ještě poměrně málo takovýchto případů, takže nemáme příliš mnoho zkušeností, ale z toho, co jsme viděli, tak to funguje víceméně uspokojivě. Dále vzdělávání a kompetence zdravotnického odborného personálu, zvláště tedy lékárníků. Co se týče délky vzdělávání, to nám připadne, ta nám připadne adekvátní Příslušné orgány se vyjádřily v tom smyslu, že e, studia trvají pět let a pak je šestiměsíční takzvaná stáž. My jsme pouze chtěli harmonizovat délku tady této stáže na šest měsíců bez přerušení, aby to nebylo jenom, že si někdo udělá krátké stáže jednu po druhé, protože je potřeba aby se jaksi dostatečně zapracoval do technologie, kterou bude potřebovat. Eh, potom jsme říkali, ano, pět let to je v pořádku, ale eh, kolik to znamená hodin každý rok? Ono je krásné říct pět let, ale kolik vyučovacích hodin, kolik kurzů to představuje za rok, aby to bylo srovnatelné. Toto by bylo třeba harmonizovat. Teď se vracím k poslednímu bodu tohoto diapozitivu, o kterém už jsme hodně hovořili. A to jazyková problematika, že je potřeba znát jazyk země, ve které chceme působit. Teď pořád ještě ke vzdělávání a k profesním kompetencím. Nám přišlo důležité aktualizovat obsah univerzitního studia a podívat se na eh, profesní kompetence lékárníků které v podstatě vycházejí ve stávající úpravě z roku 1985 a je potřeba zohlednit, že se mění společnost a že se mění obecně tato profese. U nás třeba máme ve Francii zákon, který v loňském roce zásadně upravil kompetence lékárníků. A proto si myslím, že je potřeba, aby tato nová role byla vzata v úvahu a Ehm, byla zapracována do různých úprav. Ještě jednou opakuji, že je potřeba brát v úvahu, že se mění jak technika, technologie, tak obecně medicína. Další důležitá věc je další vzdělávání. Já jsem eh, vystudoval v roce 1975 a pochopitelně jsem se dále musel učit, protože kdybych se neučil, tak by se dosti těžko mohl říkat lékárník dnes. Proto si myslím, že je nezbytné harmonizovat oblast dalšího vzdělávání, odborného dalšího vzdělávání, tak, aby se odborníci mohli vzdělávat ale nejenom ve vlastní zemi, ale i v jiných zemích. Protože máme určité odborníky na danou oblast, které třeba nenajdete v každé zemi. A proto je potřeba, aby tito odborní pracovníci mohli být mobilní i v oblasti dalšího vzdělávání. Teď, co se píče spolupráce s příslušnými orgány. Na jednu stranu jsme hovořili o projektu IMI, ke kterému se možná ještě později dostaneme. Musím říci, že příslušné orgány byly víceméně spokojené s používáním tohoto návrhu, tohoto portálu. Mimo jiné, co se mi týče, tak lékárníci byli mezi pilotními projekty. Škoda ale, že eh, se toho neúčastní všechny státy, všechny orgány. Na druhou stranu, ale už jsme hovořili o tom, že tady dochází, že je potřeba, aby se dále zlepšovala oblast ergonomie. Potom ještě ke spolupráci mezi příslušnými orgány, konkrétně k tzv. evropské kartě, která by byla určitou přidanou hodnotou pro uznávání diplomu a umožnila by podmínky pro mobilitu odborných pracovníků, jak pro usazování, tak pro dočasné poskytování služeb. Musím říci, že jednotlivé státy se k této otázce vyjádřily poměrně pozitivně. Uh, Říkali, že by ale tuto kartu museli vydávat příslušné orgány, tak jako je to definováno ve směrnici. A tím se vracím k tomu, co říkal pan kolega inženýr, že je potřeba stanovit rámec, ve kterém se bude tato karta nebo tento průkaz poskytovat. A navíc je potřeba, aby se do toho zapojila i komise. Takovýto průkaz by mohl být velmi užitečný pro zdravotnický pro, pro zdravotnické pracovníky. A hovořili jsme také o dalším vzdělávání, mohli by, mohlo by to třeba dát také přístup i do oblasti telemedicíny, což je velmi důležitá oblast, a také, že by tím mohl vzniknout přístup i k lékařské dokumentaci. Teď závěrem této práce, která probíhala poměrně krátkou dobu. Bylo by potřeba, abychom mohli i dále pracovat na této analýze s příslušnými orgány. Chtěli bychom poděkovat za novátorský přístup k tomuto hodnocení komisi. Trváme na tom, že je potřeba chránit pacienty, především co se jedná zdravotního personálu a lékárníků, že je potřeba znova se zabývat vzděláváním lékárníku nenutně délkou, ale obsahem. Navíc je potřeba, aby bylo povinné další vzdělávání, protože to je v zájmu bezpečnosti pacientů. Je potřeba zlepšit spolupráci mezi příslušnými orgány, což už jsem konec konců zmínil na začátku svého vystoupení. Máme konec konců strukturu příslušných orgánů v Evropě, které by spolu mohly koordinovaně pracovat. Máme také a potřebujeme ale další nástroje. Kromě toho také si myslím, že potřeba by se dále rozvíjel projekt IMI. Tolik tedy ty základní body, které byly výsledkem práce s příslušnými orgány. Navíc, když se podíváme na ty příslušné orgány, tak jsou to ministerstva, jsou to různé vládní agentury a také a lékařské komory, které mají k tomu různý přístup, ale to může věc jenom obohatit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Fortuji, za sdělení vašich zkušeností. Bylo to velice zajímavé a ukazuje to, že budeme potřebovat k dalšímu pokroku nadšení. Čekají nás ještě roky práce, ale myslím, že jsme na dobré stezce. Nyní dám slovo eh, kolegovi z Velké Británie, panu profesoru Tonemu Hazelovi, eh, který je z Rady pro eh, porodnictví. Děkuji, chtěl bych nejprve poděkovat komisi za to, že mě přizvala k tomu, abych zde pohovořil. Pro mě je to obrovská čest. Další diapozitiv, prosím. Jak všichni víte, tento eh, proces eh, znamená v podstatě první stádium eh, konzultace k této směrnici a jeho cílem bylo poskytnout komisi informace o tom, jakým způsobem je tato směrnice prováděna v jednotlivých členských státech. Moje rada byla velice ráda, že, měla, že byla pověřena tím, abychom koordinovali tuto práci v oblasti ošetřovatelek, to znamená zdravotních sester. My máme více než 650 tisíc členů. Kromě toho jsme také velice byli potěšeni tím, že jsme mohli spolupracovat s francouzskou organizací, združením, které združuje eh, všechny porodní asistentky ta konzultace eh, měla určitou strukturu, která vycházela z dotazníku, který připravila komise a potom byl eh, upraven všemi kompetentními orgány. Jak víte, měli jsme již tři setkání, byli jsme velice rádi, že se nám dostalo velice pozitivní reakce eh, a zúčastnilo se těch zasedání hodně lidí, navzdory tomu, že většinou jsme pozvání rozeslali po velice krátké době. E, ty národní zprávy, které máme k dispozici, těch je celkem 26, co se týče zdravotních sester a 24, co se týče e, porodních asistentek. Všechny tyto zprávy jsou mimořádně informativní a velice zajímavé. Dovedete si představit, že existují obrovské rozdíly v tom, jakým způsobem jsou prováděny, e, je prováděna tato směrnice v různých zemích a pod dohledem různých orgánů. Přesto však existují i některé otázky, které jsou které, na které je potřeba odpovědět. Ve všech zemích, eh, které vycházejí z velice podrobné analýzy těchto jednotlivých zpráv. Ostatně tyto zprávy jsou všechny přístupné na webových stránkách komise. První věc, eh, o které, kterou, která je společná pro všechny, je otázkám eh, minimálního výcviku. V současné době jak zdravotní sestry, tak, pro, tak porodní asistentky mají daleko eh, více povinností v současné době. Je potřeba, aby také všichni tito lidé pracovali na základě důkazu. Ehm, Velice často tyto dvě praxe nejsou od sebe oddělené, existují eh, nejrůznější metody, které popisují tuto integraci těchto dvou profesí. Dále se to týká doškolování. Naše eh, organizace je přesvědčena, že doškolování by mělo být povinné ehm, jak pro zdravotní sestry, tak pro eh, porodní asistentky, které by měly vždy reagovat na všechny změny, ke kterým dochází v jejich specializace, tak aby poskytovali skutečně maximální kvalitu léčby a péče. Další otázka souvisí s výměnou informací. I zde jsme zjistili, že existují různé přístupy k této otázce. Většinou se to odvíjí od právní úpravy ochrany eh, osobních eh, údajů. Domníváme se, že ten mechanismus varování by měl se týkat i sektorových profesí a to opět eh, kvůli bezpečnosti pacientů. Další eh, problém je problém eh, testování jazyku. My jsme zjistili na základě své analýzy, že eh, to, to je vnímáno jako zodpovědnost zaměstnavatele. 13 těchto zpráv upozorňuje na stížnosti, které obdržely příslušné komise související s nedostatečnými jazykovými znalostmi poskytovatelů této péče. Doufám, že toto velice stručné eh, předvedení těch základních problémů, se kterými jsme setkali, bude pro vás užitečné a já jsem přesvědčen, že bude užitečné i pro práci komise, která se bude věnovat těmto otázkám i v budoucnosti. Jsem velice rád, že tyto zprávy jsou k dispozici také na webu. Velice rád budu reagovat na jakékoliv otázky, které možná s tím budete, s tou, v souvislosti s touto zprávou budete mít. Merci. Je constate... Děkuji. Děkuji. E, myslím si, že jsme stále, e, co se týče času, na tom dobře. Můžeme tedy pokračovat v této diskusi. Máme tady zástupce různých národních parlamentů. Myslím si, že pro ně je velice dobré, že mají možnost se vyjádřit k těmto otázkám. Teď dovolte tedy, abych jim dal slovo. Dala slovo. První je pan Spiros Levastos z Řecka je členem řeckého parlamentu. Děkuji mnohokrát. Pokud dovolíte, tak já bych se také krátce vyjádřil v této diskusi a poprosím kolegy a kolegyně z Evropského parlamentu, aby mé poznámky vzali v eh, úvahu. Zdá se mně, že jasným cílem této směrnice je umožnit mobilitu odborných pracovníků ve zdravotnictví i jinde a poskytování služeb v Evropské unii. My jsme hodně pracovali na oblasti volného pohybu služeb a na umožňování občanům Evropské unie usadit se v jiné zemi. Poté, co byla provedena tato směrnice v Řecku, tak jsme zaznamenali, že v 90% případů se to týkalo řeckých studentů, kteří používali tato ustanovení k tomu, aby se vyhýbali uznávání diplomů získaných a v zahraničí příslušným orgánem. Potřebujeme nástroje, který umožní volný pohyb, ale takovýto nástroj by neměl být využíván k tomu, abychom obcházeli určitá ustanovení, která platí pro občany Evropské unie. Tady dochází k automatickému uznávání odborných kvalifikací u určitých eh, zdravotnických profesí, to tež platí pro architekty a myslím si, že u jiných profesí by to automaticky být uznáváno nemělo, protože mezi jednotlivými členskými státy stále ještě existují obrovské rozdíly mezi vzdělávacími systémy. A dost těžko můžeme tedy jaksi nakázat eh, tematickou harmonizaci. Příklad třeba. Kineze, kineziterapeuti. V Řecku takováto osoba potřebuje univerzitní vzdělávání, zatímco v jiných zemích stačí, že prostě někdo eh, má středoškolské vzdělání a nějaký kurz. Jednotlivé jednoduché oznámení obsahových prvků bez nějaké kontroly znalostí ne, nezaručí, že daná osoba má dostatečné znalosti a dovednosti, které vyhoví národním požadavkům. A jak už jsme říkali, je potřeba, aby daná osoba dobře znala jazyk země, ve které má fungovat. A to by také mělo být eh, podrobeno zkoušce. Teď, co se týče obecné revize této směrnice, to máme pocit, že to je zatím trochu předčasné. Myslíme si, že bychom měli nejprve získat další zkušenosti, než budeme pokračovat s hodnocením provádění této směrnice. Možná by bylo dobré, abychom to trochu více studovali. A já to říkám z toho důvodu, že my se snažíme o to, abychom se stali unii bez hranic a já mám pocit, že je proto důležité, postarat se o to, aby nevznikaly problémy na národní úrovni. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Filippo Bubico z italského senátu. Grazie, signora presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěl říct, že revize směrnice může nabídnout velkou příležitost a může odpovědět na mnohé problémy, které se objevily v první fázi provádění této směrnice. Evropa nemůže přestat rozvíjet, nemůže vzdát rozvíjení vlastně vnitřního trhu a zejména v obtížné fázi, kterou právě prožíváme. Nicméně je zapotřebí překonat strach, překonat eh, určité tenze, které jsou také uvedeny ve zprávě bývalého pana komisaře Montyho a na určité nacionalistické obavy. A proto je potřebí, zapotřebí vytvořit jasné normy a použitelné normy ze strany všech 30 zemí. Je třeba zabránit iluzivním způsobům nebo způsobům vyhýbavým jednotlivých států nebo jednotlivých subjektů. Je potřeba vytvořit evropské standardy pro různé e, profesní aktivity, které jsou ve prospěch spotřebitelů a sdílet minimální úroveň, pokud je o neustálé vzdělávání se, profesní vzdělávání. A podle mě je velice zajímavý návrh, který se objevil a předložil u této příležitosti e, pan profesor Fuchs a němečtí inženýři. Podle mne je to skvělý příspěvek a přínos pro druhý proces harmonizace prostřednictvím profesionálního průkazu nebo evropského průkazu. Tady je definována, eh, který je dobrovolný v první fázi. Ale já se dovedu představit, že by mohl být, že by naším cílem mohlo být, aby tento nástroj byl sdílen a aby docházelo ke vzájemnému uznávání dovedností a odpovědností na profesní úrovni. Stejně tak užitečné, užitečná jsou doporučení eh, ve studii Rambol a také velmi trefné postřehy, které se týkají hodnocení eh, profesních eh, kategorií ve zdravotnictví, zejména pokud jde o zdravotní sestry, lékárníky a porodní asistenty. Podle mě je nutné podpořit boloňský proces pro vyšší vzdělávání v Evropě. A tento proces musí pokračovat. Ale také profesní zkušenosti a profesní organizace musí odvést svoji práci, musí se na tom podílet, protože vzdělávání a profesní aktivita eh, mohou směrovat k jednomu cíli a je to eh, definice evropského, společného evropského prostoru, dovedností a souvisejících profesních aktivit. Podle mne se jedná o velice vzácnou příležitost, kdy můžeme eh, přemýšlet, jak národní parlamenty a národní vlády a můžeme eh, přispět a děkujeme také, že Evropský parlament může přispět eh, komisi při definování procesu optimalizace předpisů. Děkuji. Je retiens bien ce que vous... Ano, já jsem si poznamenala to, co jste řekla. Hlavně ta poslední věta, ta byla naprosto zásadní. Uh, si myslím, pokud chceme dále pokračovat eh, v pozitivním slova smyslu, pan Živák je člen Evropského parlamentu a eh, je eh, také lékař, takže skutečně je relevantní to, co nám řekne. Ano, já jsem lékař, paní předsedkyně, já jsem si uvědomil, jaká je situace ještě předtím, než jsem se stal členem Evropského parlamentu. Myslím si, že paní Weilerová skvěle popsala tu situaci, jaká existuje. Všichni jsme eh, si vědomi toho, že existují eh, různé eh, vzdělávací systémy a většinou se všichni domníváme, že právě vzdělávací systém v naší zemi je ten nejlepší, alespoň naši občané toho myslí. Myslím si, že kdyby všechny profese byly absolutně identické ve všech, ve všech státech, což pochopitelně není pravda, například britská, zdravotní sestra eh, vykonává jinou činnost než například francouzská zdravotní sestra. Tady máme tedy jeden příklad takového rozdílu, o, kterém tady, o kterých tady hovoříme. Myslím si, že kdyby všechny profese byly identické, kdyby všechny školské systémy byly identické, tak bychom tady neměli o čem hovořit, protože kdyby všechno bylo stejné, tak by nikdo se neobával Ehm, toho, všeho toho, co souvisí s uznáváním eh, kvalifikací eh, získaných v jiné zemi. Proto já se domnívám, že je naprosto zásadní, pokud eh, nechceme za 5, 10, 15 let se bavit o tom, proč tato směrnice nefungovala, podobně jako nefungovala ta předcházející směrnice, tak si myslím, že je potřeba se zaměřit hlavně na otázku vzdělání a standardů. Za druhé, mnozí z vás se dnes již hovořili o tom, že lidé eh, mají strach a právě kvůli tomuto strachu mají tendenci se uzavírat eh, v rámci hranic svých vlastních zemí. Myslím si, že nám nezbývá, než najít společného jmenovatele, který umožní nám všem, nebo který umožní například francouzskému lékaři, aby měl možnost eh, získat stejné vzdělání jako například italský nebo rumunský lékař. A doufám, že právě tito lidé, tito odborníci v různých profesích nám v tom pomohou, protože jenom tímto způsobem budeme mít k dispozici určité nástroje, nástroje, které eh, nám podaří zbavit se těch různých strachů, o kterých jsem hovořil. O jaké strachy se jedná? Myslím si, že tyto strachy můžeme do určité míry odstranit, pokud o těchto věcech budeme otevřeně hovořit. Jestliže například eh, část eh, vzdělání a část doškolování by mohli získávat eh, odborníci v jiných státech, to souvisí se studentskou mobilitou, to souvisí také s pedagogickou mobilitou a tak dále. To všechno nám pomůže překonávat určitý strach. Souvisí to například s akreditací, akreditací různých typů školení a kurzů a také akreditací lidí, kteří působí v rámci těchto kurzů. Zdá se mi, že ten eh, první úkol, který budeme muset eh, řešit, je nejen odborný, ale i psychologický. Eh, přestaňme se bát toho, co dělají naši sousedé a uvědomme si, že navzdory všem těm rozdílům, které existují, myslím si, že upřímně řečeno v celé Evropě je nám poskytována velice dobrá péče, i když možná lékaři mají různý typ školení a vzdělání. Děkuji. Teď dalším řečníkem bude baronka Keflin z Horní komory, která eh, je předsedkyně výboru pro vnitřní trh. Myslím si, že je to hodně o čem a můžeme spolu hovořit. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Jako předsedkyně tohoto podvýboru, který má na starosti vnitřní trh, pochopitelně, že podporujeme tuto myšlenku, že eh, odborníci by měli mít možnost volného pohybu v rámci celého vnitřního trhu. Ale ty zkušenosti, které máme ve Spojených státech, nám ukazují, že ten současný systém, včetně tedy toho provádění, jsou daleko od toho, abychom ji mohli nazývat perfektní. My Chceme mít systém, který bude jednoduchý, který bude snadno pochopitelný jak těmi vlastními odborníky, tak veřejností, který bude transparentní, spolehlivý, eh, budeme si ho moci dovolit a nebudou v něm existovat možnosti podvodu. A tady eh, reaguji na to, co eh, říkal náš kolega z italského parlamentu. Směrnice tedy musí dávat možnost jednotlivým členským státům, aby se postarali o to, aby odborníci z jiných e, zemí skutečně měli povinnost pracovat bezpečně. To je naprosto zásadní. E, sem patří také pochopitelně i otázka jazykových kompetencí. Kromě toho je velice důležité, aby příslušné orgány v jednotlivých státech komunikovaly efektivním způsobem spolu navzájem. Takže a o tom hovořila paní Stylerová eh, eh, z Velké Británie. To by znamenalo, že španělské úřady by pochopitelně komoře lékařů ve Velké Británii okamžitě hlásili eh, to, že tento lékař ve Španělsku má zakázanou lékařskou praxi. Myslím si, že takovýmto způsobem by měly spolupracovat úřady které za tyto věci zodpovídají. Ale chtěla bych zopakovat ještě jednou, že nejdůležitější je ten svobodný pohyb za předpokladu, že všechno, co je poskytováno v rámci této volného pohybu, je bezpečné. Děkuji. Merci. Děkuji. Teď eh, dám slovo panu Mikalu Pantulasovi eh, z řeckého parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme za sebou dlouhý proces a velké problémy a jak už jste slyšeli od pana Tajadoru, a Řecko vydalo prezidentskou vyhlášku, na základě které se rozhodla sladit řeckou úpravu s evropskou úpravou. Paní Diamantopulu si to dala za prioritu a jak víte, ona byla také komisařskou Evropské unie. Možná se pletu, paní předsedkyně, ale pokud vím, tak se to zatím nedostalo do té hodnotící tabulky z července roku 2010, takže došlo k určitému pokroku v naší zemi, který nebyl zohledněn. Já vím, že to nebylo určitě eh, úmyslně. Já velmi obdivuji tuto práci, ale byl bych rád, aby tento proces byl zapracován do další hodnotící tabulky. Řecká vláda v mezičase se snažila překonat problémy, nahnat ztracený čas a nyní ve všech oblastech provádíme a tento, prezi, tuto prezidentskou vyhlášku tak, abychom překonali a, administrativní či jiné překážky. Já ale nezakrývám, že máme stále ještě problémy. Řadu z těchto problémů zmínila, zmínil náš italský, zmínila paní Boldy z Itálie. A týká se to otázky, o které Řecko neustále hovoří, protože Itálie a Řecko leží v regionu, který se potýká s řadou problémů, eh, jiných problémů než jiné členské státy Evropské unie. Ještě k paní Boldy. Chci připojit jednu připomínku týkající se inženýrů. My u nás máme v členských státech polytechniky, jejichž vzdělávací programy a třeba neobsahují statistiku, statiku budov. Což v Řecku velmi potřebujeme. Jak budeme kontrolovat znalosti absolventů v této oblasti, která může být velmi důležitá pro přežití evropských občanů. Během transpozice jsme dospěli k názoru, že architekti a lékaři, porodní asistentky a lékárnici mají automaticky uznávané kvalifikace. Tam zdá se, že nejsou problémy. Řada lidí zmínilo, že existují problémy se znalostí jazyku země, kde chtějí tyto osoby praktikovat. Závěrem bych chtěl říci, paní předsedkyně, že chceme přispět k tomuto procesu, chceme být konstruktivní. Je potřeba vzít v úvahu zkušenosti, které jsme měli s touto směrnicí. Je potřeba, abychom dále diskutovali s Národním parlamentem. To je jediná cesta, kterou se můžeme vydávat. Děkuji. Merci, mais vous allez avoir un dialogue dans le temps entre Děkuji. Mezitím může proběhnout eh, dialog eh, s řeckým poslancem Evropského parlamentu, kterému tímto dávám slovo, pan Trianty Filides. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád zmínil dvě věci. První se týká profese zaměstnanosti a práva pracujících. Volný pohyb pracujících je jedním z nejdůležitějších pilířů a uznávání odborných kvalifikací je klíčovým prvkem této politiky. A mám k tomu následující otázku. Směrnice o uznávání odborných, odborných kvalifikací má různé režimy nebo naráží na různé režimy kolektivního vyjednávání v členských státech. Kdybychom třeba otevřeli vázanou živnost, tak by to mělo své dopady. Musíme tedy vzít v úvahu, že takovéto vázané či volné činnosti mají své uh, režimy. Teď, co se týče ochrany proti podvodům, která právní úprava se bude vztahovat na takovéto v uvozovkách podvodníky. Třeba pokud někdo učiní podvod v tom, že napíše do svého životopisu něco, něco nepravdivého. Co se týče takovéhoto podvodu přeshraničního, existuje nějaká zastřešující organizace, která by se tím zabývala a na jakém právním základě? Avant de laisser la parole Děkuji. Než dám slovo odborníkům, aby odpověděli na tyto důležité otázky, které jste právě položili, bych ještě ráda dala slovo panu Jařinskému z polského parlamentu. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem z Polska a co se týče provádění této směrnice, tak musím říci, že tady nebyl, nebyl žádný zásadní problém. Mám ale pár připomínek k několika tématům. Rozdíly ve vzdělávání existují, má to různé důvody, ale mezi inženýry, třeba mechanickými inženýry, to je něco jiného, protože jeho práce nemá přímý dopad na lidský život. To je něco jiného než medicíně. Co se medicíny týče, tak tam pochopitelně musíme vyžadovat vyšší jazykové znalosti. Je tedy důležité, aby se tyto rozdíly srovnaly, ale je jasné, že nějakou chvíli ještě eh, takovéto rozdíly panovat budou. A je tedy dobré, že na tom Evropský parlament pracuje a že výsledky vypadají stále lépe. Pokud dovolíte, tak bych se zeptal autoru zprávy na následující věc. Máte pocit, že státní orgány a podnikové orgány reagovaly na tyto problémy jinak? Já připouštím, že se mohou objevovat takovéto problémy. A co se zdraví týče, tak eh, stát je odpovědný za poskytnutí dostatečně levné a dostatečně kvalitní péče, ale otázka je, jak se k tomu staví podniky. kterým jde o to, aby nešly ceny dolů a aby se nezvyšovala konkurence. Platí to především ve vázaných živnostech, ve vázané lékařské profesi. Co se inženýrů týče, tak na nich závisí naše ekonomika a možná vlády jsou schopny více vstoupit do hry a snižovat tyto rozdíly. Děkuji. Merci. Alors, avant de donner les réponses, euh, la parole aux experts pour les réponses, je crois que... Než dáme slovo odborníkům na odpověď, tak máme ještě dva, um, dvě žádosti o slovo, Catherine Styler a potom Antonio de Compos. Tam já mu vždycky jméno zkracuju, protože ho nevím pořádně vysvětlit, ale vyslovit, ale potom dáme ještě slovo odborníkům nakonec. konec. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem uvažovala o tom, co řekl předcházející řečník. Um, eh, eh, Vzhledem k tomu, že například stavebnictví je mimořádně nebezpečné odvětví, jestliže takový eh, stavební inženýr udělá chybné rozhodnutí a potom ta budova spadne a někoho zabije, tak já Eh, si myslím, že z toho vyplývá, že skutečně musíme mít zajištěnou určitou koherenci, eh, která souvisí s kvalifikacemi a s tím, jakým způsobem tyto lidé eh, získávají své vzdělání. Pochopitelně, že je rozdíl mezi různými odvětvími, například zdravotní na straně a ostatními, ale v každém případě musíme mít zajištěné věci tak, jak mají být. Ehm, myslím si, že pan doktor Fuchs už odešel, ale chtěla jsem se ho zeptat, jak to je v oblasti těch kvalifikací, které mají inženýři, Chtěla bych se zeptat, jestli to je úplně stejné také v oblasti eh, farmako, farmací, eh, farma, příprav, farma, eh, pardon, lékárníků, jestli i tady existuje možnost získat vzdělání na internetu. Dále bych se chtěla vrátit k tomu, co zde bylo řečeno o tom, že existují rozdíly mezi výkonem pra, profesem ošetřovatelek, jakým způsobem si můžeme vyměňovat tu nejlepší osvědčenou praxi. Myslím, to jsou, myslím si, že to jsou také velice důležité pro další diskusy. Jestliže se vrátíme k otázce standardu, Ehm, možná by bylo dobré si uvědomit, co to je ten obecně platný standard. Čili zase hovoříme o výsledcích vlastně toho všeho. Ehm, to je diskuse, kterou jsme již měli v tomto výboru, když jsme hovořili o standardizaci, o normalizaci a mě by zajímalo, co si myslí další řečníci o těch profesních elektronických průkazech. Děkuji. Děkuji, Bernadette. Um, odkud já pocházím, tam asi 15 eh, lékařů a zdravotních sester pochází z jiné členské země. Jestliže se podíváte na to, kolik je u nás eh, lékařů, kteří mají eh, vzdělání, kteří získali vzdělání u nás, tak je jasné, že jich není dost Eh, musíme připravit 2,5 eh, tisíce lékařů navíc, kromě toho, co eh, nám tedy připravuje náš systém naše instituce, které mají zodpovědnost za zajištění této zdravotní péče, většinou hovoří o tom, jak je důležitá mobilita, jak je potřeba zajistit eh, mobilitu eh, lidí mezi jednotlivými zeměmi, ale často zapomínáme na to, co se děje v té konkrétní zemi eh, v tu danou dobu. V mé zemi je situace poměrně problematická. V některých regionech Evropy ta situace je dobře. Pod dohledem v některých ne. A to si myslím, že je velký problém Eh, národní protekcionismus často není otázkou eh, kdyby národní stát se snažil chránit eh, struktury, které v tomto státě existují. Spíš jsou to profesní združení, která se snaží chránit své vlastní zájmy. A proto já bych navrhoval, aby až komise bude provádět studie, aby brala v úvahu ty naprosto konkrétní kontexty jednotlivých zemí protože Pochopitelně, že existují některé mezinárodní prvky, které ovlivňují situaci ve všech zemích, například OECD. Um, ehm, vydala zprávu, kde se hovoří o nákladech eh, zdravotní péče a to je mimořádně zajímavý dokument, ale přesto si nemyslím, že pro nás je užitečné tady srovnávat eh, jestli eh, směrnice byla prováděna dobře nebo ne, aniž bychom věnovali pozornost danému kontextu, aniž bychom věnovali pozornost tomu, jaké byly důvody, protože třeba byla zablokována implementace dané směrnice. Děkuji. Ano, ano, máte naprostou pravdu. Promiňte, já eh, jsem zapomněla na svého eh, kolegu, který také eh, požádal o slovo. Pane Živé, máte slovo. Děkuji, já mám jednu konkrétní otázku na odborníky. Když eh, se jedná o zdravotnický personál, tak všichni hovoří o, le- o medicínském riziku. A já k tomu mám jednu otázku. Nevím, jestli mi na to odpovíte, protože asi k tomu neexistují čísla. Zajímalo by mě, jestli toto riziko bylo kvantifikováno, protože já mám trošku pocit, že je to sice důležitý argument, ale dal by se využít jako alibi, tak aby se zablokoval tento systém. V zemi jako Francie údajně 10 až 15 tisíc osob ročně umírá ve francouzských nemocnicích na základě e, zdravotních komplikací kvůli e, nosokomiálním chorobám nebo na základě prostě lékařské činnosti, což e, provádějí lékaři, kteří jsou vyškolení, mluví francouzsky, odpovídají všem dalším kritériím. Takže těch 50, pardon, není to 15, je to 50 tisíc lidí, kteří umírají. Já nevím, jestli to jsou a eh, lékaři, kteří, eh, kteřím byla zakázána činnost v jiné zemi a kteří potom působí u nás. Mě by prostě zajímalo, jestli, já vím, že nemůžeme hodnotit jednotlivé případy, to je jasné, ale jestli statisticky nám tady nevznikl nějaký falešný problém, jestli potom nevyužíváme tento systém jako alibi, který by uh, jaksi bránil další integraci. Možná, možná bych k tomu mohla já také ještě přidat svoji otázku, eh, která souvisí s tím, co řekl právě kolega Živel. Máme další směrnici, směrnici o poskytování přeshraniční zdravotní péče, to pochopitelně také ovlivňuje celou oblast zdravotnictví a víme, že určitá pracovní skupina se zabývá otázkou rizika a došla k závěru, že toto riziko je minimální. E, máme mimořádně nepřesná e, data a já si myslím, že e, na jedné straně statistika nám dává určitou představu o tom, co se děje, ale na druhé straně je potřeba vycházet i z jiných věcí, které máme k dispozici. Pan Fortuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Je pravda, že eh, Během posledních několika eh, minut tady zazněla celá řada otázek a myslím si, že bude mimořádně eh, obtížné reagovat na všechny. Nejprve bych chtěl pohovořit z pohledu mé profese lékárníka, protože já jsem ve své zprávě se věnoval právě otázce lékáren lékárníků. Eh, měl bych ale říci, že jsem byl také jmenován jako koordinátor eh, práce, která souvisí s přípravou těch profesních, eh, profesních karet které souvisejí s několika profesemi, to znamená stomatologové, lékaři, ošetřovatelky, porodní asistentky a lékaři. Vzhledem k tomu, že tedy mám na starosti koordinaci eh, této práce, mohu říci, že jsme odvedli kus práce, eh, studovali jsme situaci v různých členských státech, eh, hovořili jsme se zástupci národních združení, v různých oblastech, v jiných zemích jsme hovořili se zástupci příslušných ministerstev Eh, já neříkám, že všechno bylo naprosto idylické ve všech těchto zemích, které jsme navštívili, ale myslím si, že eh, lze eh, že můžeme konstatovat, že ministerstva, nejrůznější komory, združení, profesio, profesní a tak dále, já e, e, například jsem e, seznámen nejvíce s prací francouzského združení a chtěl bych říct, že nikdo z nás nemá tendenci k protekcionismu. Nechceme bránit tomu, aby lakírníci, lékárníci z jiných států u nás praktikovali svou činnost Eh, jde nám přece všem o to, abychom usnadili mobilitu, abychom přizpůsobili podmínky k této mobilitě, nepropagovali pouze koncepci nějaké mobility, ale skutečně k tomu vytvářeli konkrétní podmínky. Eh, Jestli, a přitom musíme mít na paměti bezpečnost pacientů, to je jasné, ale na druhé straně vy jste řekla, že nemáme žádná čísla, na kterých bychom mohli toto všechno stavět. Uh, nevíme vůbec, o kolika lidech hovoříme. Jestliže ho, e, si položíme otázku, kolik vůbec lidí pracuje v oblasti zdravotnictví, podíváte se na čísla, která uvádí Světová e, zdravotní organizace, e, která získala eh, tato čísla o nejrůznějších zružení a tak dále a tak dále. Tak když se podíváte a srovnáte tato čísla, tak zjistíte, že existují obrovské rozdíly mezi nimi. My jsme se setkali eh, s lidmi z Světové zdravotní organizace, hovořili jsme o tom, eh, koho se to vlastně týká, jestli se to týká těch lidí, kteří eh, v podstatě stále ještě provádějí svoji praxi, nebo jsou to lidé, kteří absolvovali studium medicíny, jestli jsou to lidé, kteří eh, pracují například v nějakém odvětví, které souvisí se zdravotnictvím. Takže ta čísla skutečně nejsou přesná, nejsou eh, jasná a tato oblast také si zasluhuje zlepšení. Eh, jak říkám, ta vágnost je poměrně značná a myslím si, že je potřeba na těchto číslech dále pracovat, tak aby byla um, spolehlivější. Eh, předtím jsem již hovořil o evropské struktuře eh, všech těch pověřených úřadů. Ehm, to souvisí ostatně i s prací naší, našeho združení, kdy jsme si položili otázku, jak můžeme koordinovat jejich práci. Myslím si, že v Evropě je potřeba si uvědomit, že existuje 890 různých orgánů, eh, které upravují činnost těch pěti profesí, o kterých jsem se zmínil. Například v Estonsku existuje určitá agentura, pouze je to jedna agentura, která má na starosti všech těchto pět specializací. Na druhé straně ve Francii máte na každou tuto specializaci jednu samostatnou agenturu. E, nemám nic proti Itálii, naopak my velice spolupracujeme s Itálií, ale v a e, e oni již mají tu evropskou kartu, ale tam je pouze, tam je také nejen jedna, jedno združení pro každou specializaci, ale ještě jedno združení pro každý region. Dohromady jich je 500. Takže je potřeba, abychom se pokusili definovat všechny tyto projekty. A v této oblasti jsem přesvědčen, že můžeme udělat hodně dobré práce. Příslušné orgány, národní parlamenty, všechny ty profesní eh, združení, komory, eh, ať už eh, eh, se jmenují jakkoliv, eh, to jsou všechna ta, všechna ta združení, která se zabývají věcmi nekomerčního charakteru. Tyto všechny organizace a orgány by měly spolupracovat s našimi vládními orgány, tak abychom v této oblasti dosáhli určitého pokroku. Chci tím zdůraznit, že v budoucnosti je potřeba, abychom spolu spolupracovali. Teď je doktor Hazel. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já eh, si myslím, že je velice těžké, abych eh, Eh, reagoval na všechny tyto otázky a přitom, přitom vlastně to dělal z pohledu všech 27 kompetentních orgánů, takže já to udělám z pohledu svého vlastního združení. Myslím si, že začnu ze zadu. Myslím si, že ta otázka těch profesí eh, zdravotních je velice důležitá. Jsem přesvědčen, že naše eh, komora má velice zajímavé údaje k dispozici. Já si vzpomínám, že prezident naší komory hovořil o tom, že lékaři, kteří jsou vyškoleni Eh, v zahraničí eh, jsou často voláni k zodpovědnosti daleko častěji, než je eh, tomu u lékařů, kteří jsou, mají vysokou školu u nás. Co se týče té otázky standardu, a otázky výsledku. To je opět věc mimořádně zajímavá. V nedávné době jsme vydali nové standardy pro vzdělávání ošetřovatelek v současné době se soustředují tyto standardy. Stále hovoříme o tom, že nejde jen o standardy, ale o faktické výsledky, takže to zdůrazňování těch výsledků je mimořádně důležité. Co se týče školení eh, prostřednictvím internetu. E, tady my máme poskytovatele tohoto školení, což je něco, co máme v Velké Británii, co se jmenuje Open University, což je vlastně e, univerzita, která poskytuje veškerá školení e, elektronicky. To jsou věci, které jsou teoreticky zvládnuté, ale tito lidé nemají klinickou zkušenost a klinickou praxi, kterou zcela jistě potřebují ošetřovatelky a porodní asistentky. Přesto ale naši poskytovatelé těchto školení využívají využívají elektronického prostředí velice často. Co se týče to, jestli vlastně všechny tyto věci také brání volnému pohybu eh, odborníků. Já si myslím, že moje zkušenosti jsou velice pozitivní, skutečně dochází k pohybu eh, těchto lidí. Myslím si, eh, že například zdravotní sestry z jiných členských států u nás vykonávají obrovskou eh, eh, práci. Eh, přichází k nám asi 7 tisíc žádostí o registraci sester ročně. Ehm, ta síť, kterou vytváříme, abychom získali nejrůznější zprávy. Tato síť bude pokračovat i dále, budeme dále spolupracovat, takže já doufám, že tento dialog bude i nadále pokračovat. Je to tedy ten dialog mezi 27 kompetentními orgány v jednotlivých členských státech. Doufám, že naše spolupráce bude stále intenzivnější. Doufám, že budeme také pracovat na otázce standardizovaných přístupů. Co se týče té profesní karty, ehm, i tady naše združení bylo mimořádně aktivní. My jsme o těchto věcech často hovořili ale eh, přišli jsme eh, a setkali jsme se s určitými logistickými problémy. Nikdo není proti tomu základnímu principu, ale jak říkáme, máme několik tisíc lidí eh, v našem registru. Někteří pracují například v Guernsey, v Jersey, na různých ostrovech, na Falklandských ostrovech, na Gibraltaru. Kromě toho máme ještě 10 tisíc lidí, kteří pracují ve vojenských službách, takže ta mechanika, která souvisí s tímto, s touto profesionální kartou, je skutečně mimořádně složitá, což neznamená, že jsme proti tomu. Pokud bychom to pozitivním a konstruktivním způsobem byli schopni využívat, tak já jsem přesvědčen, že by bylo velice zajímavé se této věci věnovat i nadále. Snad jsem reagoval na všechny ty otázky, pokud ne, tak pochopitelně velice rád si vezmu ještě slovo. Ještě máme pět minut, než přijde pan komisař Barnier a proto se táži, zdali máme jenom takto z pléna nějaké otázky. Jestli vy ne, tak já možná. Mám otázku na odborníky. My jsme hodně hovořili o jazykovém vzdělávání, o univerzitním vzdělávání a o jazykovém vzdělávání odborníků, kteří cestují z jedné země do druhé. Tady jsme hovořili hlavně že, o tom, že to je důležité pro zdravotnický personál, jelikož to je důležité pro bezpečnost pacientů a pro právní bezpečnost pracovníků. Tady konkrétně hovořím o anesteziologích, zích a o chirurgích zích, kteří musí komunikovat s pacientem. Teď, co se týče takovéto uh, karty, tak do té v podstatě můžeme zahrnout v tomto rámci i jazykové vzdělávání, které třeba bude povinné si nějaký rychlý tři týdenní kurz stačí nebo nestačí, nebo potřebuje eh, daná osoba vzdělávání i v odborné terminologii, co si myslíte? Co se týče znalosti jazyka cílové země, to je pro nás veliký problém. A vy víte, že my jsme v podstatě navrhli, aby nedocházelo k nějakému systematickému přeskušování daného eh, profesionála a je nám to velmi líto. Možná, že by se tento postoj mohl změnit. Co dnes? Mám pocit, že tady možná trochu šidíme. Když jsme si jistí, že daná osoba hovoří dobře, třeba pokud to je Belgičan a jde do Francie, tak prostě víme, že umí francouzsky. Ale pokud máme nějaké pochybnosti, eh, pokud se to týká někoho, kdo přichází z daleka, no tak můžeme udělat to, že prostě vezmeme, eh, že zvedneme sluchátko, zavoláme, řekneme, že potřebujeme více informací a s tou osobou si promluvíme. A následně se dozvíme, jestli ten jazyk umí nebo ne. Ale teď je problém, že nemáme právo, danou osobu uh, nějak prostě detailně přeskušovat. A já si myslím, že to není dobré a že to není ve prospěch bezpečnosti pacientů. Takže jenom jeden konkrétní návrh, ve kterém by se mohla situace posunout dopředu. Děkuji. Jak jsem říkal ve své prezentaci, většina příslušných orgánů si uvědomuje, že jazyková otázka měla být řešena spíše ze strany zaměstnavatelů. A jak říkala paní baronka Young, ve Spojeném království, ať jestli má regulátor roli nebo nemá, není úplně jasné. A my bychom rádi, aby se to vyjasnilo. Rád bych v tomto kontextu rozlišil několik věcí na jednu stranu způsobilost k registraci a na druhou stranu způsobilost k zaměstnání, protože to nemusí být nutně to tež. Je jasné, že existují poměrně zásadní důkazy v tom směru, že pokud někdo nehovoří dostatečným jazykem, tak že se to objevuje v minimálně 50% případech eh, problémů. A jedná se o komunikační schopnosti a ty mohou být úplně stejně tak těžké pro osoby, které se školí ve své vlastní zemi, než když eh, jsou cizinci. Nesmíme zapomínat na to, že komunikační schopnosti jsou klíčové pro veškerý zdravotnický personál bez ohledu na to, kdy byl vyškolen. Merci pour vos témoignages. Est-ce que vous voulez, madame... Děkuji. Chcete prosím něco k tomu dodat? No. No, bo. Ne, tak dobrá. Ještě máme dvě žádosti o slovo. Pan Lešner a pan Živa. Jenom napadlo a budu velmi stručný. Není to tak eh, zřídké. Dochází případům, že například britský občan, který velkou část eh, svého času stráví ve Španělsku, proč by Potom eh, španělsky hovořící lékař například eh, z Anglie se tam nemohl usadit a zabývat se právě těmito pacienty, zaměřit se právě na tyto pacienty. Eh, ten trh se musí určitě nějakým směrem zaměřit. A jestliže je poptávka po takovýchto lékařích, tak já například bych, pokud nemusím, tak bych nešel k lékaři, který nehovoří, který nehovoří mým jazykem. A mě by zajímalo, zda je možné to řešit nějak systematicky, tuto otázku. To je dobrá otázka. Já jsem často ve Španělsku setkávám se tam s Brity. A vždycky si říkám, jak to dělají. Když eh, někdo je Brit, žije ve Španělsku a neumí ani slovo španělsky, jak to dělá? Sur, la langue, on voit avec... Co se týče toho jazyka, k tomu, co říká pan Lešner, vidíte, že to je daleko složitější otázka, než by se bývalo zdálo. Potom ještě máme profese, u kterých není nutné znát jazyk. Řekněme, že vás třeba najmou kvůli technickým znalostmem, máte prostě nějaké významné know-how, tak v mnoha profesích vám stačí angličtina. A nepotřebujete místní jazyk. Ale když máme profesi, u které je potřeba znát jazyk té země, třeba lékárník, tak tam úplně s vámi souhlasím. Myslím si, že to, že není možné ověřit jazykové schopnosti, je problematické. Je to navíc problematické pro tu osobu, která se o to uchází. Protože v podstatě v tuto chvíli my, podle práva, to nemůžeme ověřit. A on následně se nemůže odvolat proti rozhodnutí. Myslím si tedy, že by bylo dobré uznat, že v určitých profesích je potřeba znát jazyk, že by to mělo být uznáno jako kritérium a, a následným důsledkem je, že daná osoba by také měla být schopná se odvolat proti tomu rozhodnutí, že, že prostě třeba e, by byl nějaký jazykový test, na který by se mohla odvolat. Protože my tady máme opravdu situaci skoro bezpráví uplatňujeme pravidla, která neexistují a ty osoby, na které bychom je měli uplatňovat, se proti tomu nemůžou bránit. Děkuji. Pan komisař Barnier stále ještě nepřišel, nicméně pan Andres Paler se ještě hlásí o slovo a je z maďarského parlamentu a potom na uzavření debaty pan Repo. Pan Spadler, prosím. Köszönöm a szót, üdvözlöm a konferencia résztvevőit. Já bych vás chtěl všichni srdečně pozdravit. Získal jsem velmi cené informace a doufám, že eh, během maďarského předsednictví v následném roce budeme v této diskusi pokračovat. A doufám, že zkušenosti, které dnes získáme, tak budeme moci využít. Já mám dvě otázky. První otázka se je následující. Měli bychom tedy přeskoumat tu směrnici, tedy ne, nevytvářet nové překážky. Měli bychom přeskoumat diplomy a tituly. Je proto nějaký orgán, jestliže on eh, vydá takovýto titul, tak je možné potom eh, tento diplom přeskoumat, nebo máme vytvořit nový kontrolní orgán. A druhá poznámka nebo otázka. Jakožto státní občas občan, který hovoří jazykem, který je velmi odlišný od ostatních jazyků, tak mohu skutečně říci, že jestliže eh, někdo se chce naučit eh, jazyk země, kde chce působit, například um, chodí do jazykového kurzu, tak já se domnívám, že pokud bychom to mohli uh, uh, proskoumat na úrovni jazykového kurzu, tak by bylo možné to stanovit tak jako kritérium. Tout à fait. Bon, très bonne remarque. Alors maintenant, monsieur... Ano, ano, máte naprosto pravdu. Pan Repo, myslím si, ještě chtěl něco zeptat, nebo byste nám chtěl nabídnout nějaký závěr této diskuse, paní předsedkyně? Eh, já také hovořím jazykem, který je mimořádně eh, zácný v Evropě a to je finština. Chtěl bych poděkovat za všechno, co zde zaznělo od mých kolegů, hlavně těch, kteří jsou také lékaři. Jako like bych chtěl říci, že celá tato otázka jazyková um, je do určité míry uměrná tomu, o čem se hovoříme. Například ve Finsku jedna z velkých eh, zpráv, která se dostala do našich médií, byla eh, o případu lékaře, který dva roky působil jako lékař ve Finsku, aniž by měl jakékoliv vzdělání. Jak, jak to bylo možné? Jeho jazykové schopnosti byly příliš dobré. Byl schopen se eh, zeptat svých kolegů na všechny možné věci, které souvisejí s onemocněním jednotlivých pacientů, takže já si myslím, že musíme k tomu přistupovat skutečně eh, tak, aby to odpovídalo významu té věci. Jazyk je důležitý, ale může být trošičku zrádný. Eh, můj eh, kolega eh, ještě k tomu dodal další problém, o kterém jsme zatím nemluvili teď, ale dovolte, abych eh, po, mezi námi přivítala pana komisaře Barniera. Jsme velice rádi, že mezi nás přišel do našeho výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Jak víte, pan komisař Barnier je bývalým poslancem, i když poslancem byl pouze krátkou dobu, ale každopádně toho ví hodně o tom, jak funguje tento parlament a Chtěla bych eh, také zúraznit, že to je jeden z mála komisařů, který má skutečný obrovský pohled na eh, otázky, o kterých eh, diskutujeme. Skutečně to neplatí o všech komisařích a komisařkách. Je velice málo lidí, u kterých můžeme konstatovat, že mají skutečně evropskou vizi. Dovolte, abych vám poblahopřála, pane komisaři, a také bych chtěla poblahopřát vaší služby, protože minulý pátek té předložili zprávu právě o transpozici eh, profesních kvalifikací. Vím, že předtím jste musel prostudovat 107, 170 zpráv ehm, které s tím souvisely a já bych vám teď chtěla poděkovat jak jménem našeho výboru, tak jménem i národních parlamentů, které jsou zde zastoupeny. Vím, že děláte obrovsky náročnou práci. Vím, že zítra eh, budete muset vystoupit v diskusi, která se zabývá aktem o jednotném trhu eh, a o to více jsme vám vděční za to, že jste si udělal eh, na nás chvilku času. Chtěla bych vás informovat o tom, že jsme měli mimořádně plodnou výměnu informací. Je pravda, že celá řada otázek zatím čeká na odpověď, ale jsme eh, si vědomi toho, že máme teď eh, zesílenou politickou vůli a politickou možnost ovlivňovat věci a také využívat spolupráce mezi evropskými institucemi a národními parlamenty. Takže, pane komisaři, máte půl hodiny, máte spoustu času. Děkuji. Děkuji, eh, děkuji, děkuji vám také za to, co jste řekla. Myslím si, že všichni evropští komisaři mají evropskou vizi, o které jste hovořila. Ne, že by eh, všichni pocházeli ze stejného prostředí, možná, že se na různé věci dívají různě, ale Myslím si, že celé kolegium, včetně předsedy Barosa, je skutečně přítomna tato evropská vize. Jsem velice rád, paní předsedkyně a také dámy a pánové, že jsem měl možnost eh, přijít eh, do vašeho výboru, i když se musím omluvit, že okamžitě po své prezentaci budu muset odejít, protože, jak jste řekla, paní předsedkyně, eh, já společně s 12 dalšími kolegy budu prezentovat eh, věci, které souvisejí s aktem o jednotném trhu, ehm, což by mělo otevřít nové možnosti jak pro evropské občany, tak pro malé a středně velké podniky, pro ty občany, kteří jsou v podstatě ehm, také hospodářskými aktéry. Myslím si, že vzhledem k současné ekonomické situaci eh, nám nezbyde, než se pokusit nějakým způsobem nastartovat růst Eh, je zcela jasné, že v tomto obrovském, na tomto obrovském evropském trhu existuje několik eh, způsobů, jak můžeme právě nastartovat a posílit tuto, tento růst. A jedním ze způsobů je fungující trh, čili musíme pracovat ne proti evropskému občanovi, ne proti malým a středně velkým podnikům, ale společně s nimi. Jsem velice rád, že mohu mezi e, vámi uvítat také zástupce národních parlamentů. I já jsem byl poslancem francouzského parlamentu a to celých 20 let a mohu vás ujistit, že jsem nezapomněl na to, jaké to je pracovat pro národní e, parlament. Je velice důležité, aby existovaly tyto kontakty mezi e, vámi a národními parlamenty. Je to ostatně jedna z těch podmínek, kterou musíme splnit, pokud nám jde o to, aby eh, evropští občané pochopili to, co je to jednotný trh eh, v souvislosti s tím aktem, o kterém budeme hovořit zítra, což souvisí také se zprávou Greše. Eh, to souvisí ostatně také s tím, že jsme zorganizovali fórum pro vnitřní trh, což byl také návrh jednoho z vás. Ehm, paní Rule, pan Boza, pan Lešner a další eh, poslanci eh, vytvořili eh, určitou skupinu, která se zabývá otázkami, které s tím vším souvisejí. Já, si, já vás mohu ujistit, že velice sledujeme to, co dělá tato skupina a sleduje to také pan předseda Barroso. Euh, ehm, týká, týká se to humánní dimenze tohoto velkého trhu. A chtěl bych zdůraznit tři body to, co bylo učiněno, co bylo dosaženo, dosaženo v rámci směrnice, za druhé, v jaké situaci se nacházíme nyní a za třetí, eh, co nás čeká, co musíme udělat, abychom stav zlepšili. Především tedy, jaké jsou výsledky, čeho jsme dosáhli. Eh, loňského prosince jsem dostal eh, otázku k ústnímu zodpovězení ze strany parlamentu a mnozí europoslanci vyjádřili svou nespokojenost. Nebylo to oficiálně, nebyl jsem ještě oficiálně komisařem, ale byl jsem kandidátem na komisaře a mnozí eh, europoslenci vyjádřili vlastní nespokojenost, pokud jde o eh, přijetí směrnice, provedení směrnice. A mám dojem, že dnes ty věci nejsou černobílé, že to není tak jednoduché. A je to určitá úleva, že provedení směrnice ehm, eh, bude dokončena brzy ve všech 27 členských státech a Navíc mě potěšilo, proč, proč jsme potřebovali tři roky, tolik času na provedení této směrnice. Směrnice, která byla přijata v roce 2005. Byly tam legislativní texty již z minulosti. Tehdy jsme nečekali, že bude zapotřebí tak dlouhé období pro provedení směrnice, vzhledem k tomu, že ta směrnice obsahovala již tolik legislativních eh, aktů z předchozí doby a textů. Eh, nevím, jestli národní parlamenty se nedomnívaly, že by to byla priorita. Podle mne to je absolutní priorita. Máme 4600 eh, profesí, které jsou regulovány a e, představují mimo jiné také, e, máme zde také zástupce těchto profesí i dnes mezi námi. A možná, že právě takto vysoké číslo je důvodem, proč e, to bylo tak obtížné, ať už jde o lékaře, architekty, inženýry. Toto číslo 4600 ukazuje, jak je problém významný a že se to týká velkého počtu Evropanů odborníků anebo osob, kteří ehm, využívají služeb těchto odborníků. A to je současný stav tedy provedení směrnice. A nyní bych chtěl hovořit o ehm, probíhajícím posuzování směrnice. Je to proces, do kterého je zapojeno mnoho aktérů. Zahájili jsme ho v ehm, minulého března a tato směrnice vyvolala velký zájem také ze strany členských států, kteří se účastnili tohoto posuzování. A mnozí z vás, ehm, senátoři, jste nás upozorňovali na problémy, které se váží k tomuto textu a k jeho provedení ve 27 členských státech. Každý týden jak je známo, jak vy jste uvedla paní předsedkyně, navštívím jedno hlavní město eh, Evropy a minulý týden jsem byl ve Varšavě a předtím eh, v Rakousku ve Vídňu a předtím ve Slovensku, na Slovensku a předtím ještě v Portugalsku. A snažím se se zorganizovat semináře s národními úředníky, kteří jsou pověřeni provedením směrnic, evropských směrnic, směrnic o službách a směrnic o profesních kvalifikacích a tak dále, směrnicích o vnitřních tr- vnitřním trhu. A během těchto dnů se setkávám také se členy národních parlamentů. A někteří tedy poslanci a senátoři, kteří jsou zde, tak jsem se s nimi již setkal v rámci těchto eh, schůzek. A výbor IMCO, na ten nezapomínám, a výbor předložil různé dokumenty, proběhly, proběhla různá slyšení s odborníky na toto téma. A já si uvědomuji, že jsme měli příležitost si vyslechnout pana Fortia nebo pana Heisla eh, právě na téma zdravotního personálu, zdravotního odborného personálu a naprosto si uvědomujeme jejich osobní angažovanost a vítáme ji. Vím, že předložili a s, informace o svých zkušenostech s touto směrnicí a toto všechno je velice užitečný materiál, cený materiál pro Evropskou komisí, komisi. A bylo to e, zveřejněno 21. E, října. My bychom chtěli vědět, co si profesní združení myslí o tom a také jak občané hodnotí provádění této směrnice a její fungování. Do konce roku bychom chtěli mm, tyto široké konzultace uzavřít. Spolu s vámi se mohu možná nyní pokusit identifikovat některé zásadní body, které můžeme využít pro zlepšení situace v budoucnosti. Máme tři základní cíly. Cíle je to jednak zjednodušení a zmodernizace eh, AKI, které se týká kvalifikace a proaktivnější spolupráce mezi členskými státy. Za prvé, zjednodušení. Eh, procesy v členských státech jsou velmi často příliš dlouhé, byrokratické, nejsou dostatečně transparentní. A uznávání profesních kvalifikací, odborných kvalifikací eh, se týká většinou 20 eh, případů, která příslušná síť musí řešit. Týká se to Solvitu. Je to téměř 20 případů, které Solvit řeší. I v hlavních městech je to 20 případů, která řeš, které řeší síť Solvit se týkají právě eh, byrokratického um, komplexního uplatňování směrnic o odborném uznávání, uznávání odborných kvalifikací. Je tedy nutné to zjednodušit, zejména pokud je o mobilitu, dočasnou mobilitu. Směrnice z roku 2005 eh, měla ambici pozbudit eh, dočasné poskytování služeb prostřednictvím nových opatření zejména pokud šlo o dočasné poskytnutí služeb, a to díky um, prozatímnímu prohlášení. Nicméně eh, mnoho států zavedlo výjimky a zabránili zjednodušení. Určitým způsobem zabránili zjednodušení této směrnice. To zjednodušení eh, je eh, nutné také prostřednictvím elektronických nástrojů. Často orgány požadují originální dokumenty, certifikáty a tímto způsobem omezují um, žádosti o uznání a jejich aplikaci online. V programu uh, Single Market Act, který předložíme do Mány, tak se budeme zabývat i elektronickou agendou a do, elektronickými dokumenty. A to by mohlo pomoci zjednodušení právě v rámci uznávání odborných kvalifikací. Nesmíme tedy zapomínat tyto elektronické nástroje. Za druhé, možný pokrok. Některé profese eh, již mají automatické uznávání, například jsou to architekti nebo některé profese ve zdravotnictví. Toto automatické uznávání, a to říkám bez váhání, je skutečným úspěchem. To je důležité konstatovat. Automatické uznávání v Evropě 6 platí také v Evropě z 27 státy. Můžeme si připomenout, můžeme provést nějakou úpravu, ale systém byl zaveden. Samozřejmě je potřeba eh, ho zmodernizovat, aktualizovat ty minimální podmínky. Ehm, často některé ty podmínky jsou zastaralé a určitě to nebude jednoduché, to si uvědomuji, ale eh, zásady nebo principy toho automatického eh, uznávání musí být zachovány. A pro velkou, velký počet eh, profesí to není automatické. Naopak se projednává případ po případu. Jak tedy řešit získané dovednosti, získané kvalifikace v jiném státě? To je nesnadné zejména v rámci eh, reformy systému vzdělávání, vyššího vzdělávání. Mám na mysli zejména boloňský proces pro univerzity. Provedli jsme důležitou studii, širokou studii, abychom zjistili, jak tyto reformy mohou usnadnit eh, uznávání odborných kvalifikací. A je zapotřebí proaktivní spolupráce. Paní předsedkyně, Několikrát již evropští poslanci vznesli otázky, které se týkaly lékařů, lékařů, kteří eh, vykonávají svou práci nelegálně. Například je to lékař, který je vykázan ze své profese ve Španělsku, tak pokračuje ve výkonu své práce ve Velké Británii. A díky to se objevilo v mnoha, mnoha eh, novinách i v posledních dnech. A je jasné, eh, že musíme podpořit eh, spolupráci mezi národními orgány, které jsou kompetentní pro uznávání kvalifikací a zejména pro pracovníky ve zdravotnictví. Musíme mít určitý systém alarmu, jak tomu je například u směrnice o službách. Podle mě to je jedna z priorit. A ještě jedno konstatování. Určitě se musíme poučit Hovořili jsme také o určitém hodnocení, které by nás mělo přivést k modernizaci směrnice. A mým záměrem je předložit do podzimu 2011 zelenou knihu a do roku 2012 eh, legislativní návrh. Eh, budeme se zabývat jednotlivými problematikami, které se objevily v průběhu hodnocení a objeví. A chtěl bych říci, že Eh, ten proces nebude eh, umělý, budeme skutečně sledovat eh, to, co nám říkají parlament, co nám říká parlament, co nám říkají občané. Budeme sledovat typ informací, který se dostává ke komisi. To znamená, od zítra zahájíme diskusy na evropské úrovni. A já bych chtěla, aby každý z poslanců národních parlamentů a senátorů měl možnost zahájit diskuzi na toto téma i v jednotlivých regionech. Dokument bude přeložen do všech jazyků eh, Evropy, akt o jednotném trhu. A doufám tedy, že dostaneme mnoho příspěvků od národních parlamentů a od občanů a od profesních organizací. Samozřejmě si uvědomujeme očekávání pacientů a obavy vyjádřené v této oblasti. Toto je pro nás absolutní priorita. Kromě toho, slyšeli jsme to nejenom zde, ale i v národních parlamentech. Eh, nedávno proběhla diskuse v eh, Británii o jazykových dovednostech a o požadavcích na jazykové dovednosti a připomínám, že odborníci musí mít jazykové dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich práce. A členské státy to mohou ověřit. A proto tedy očekávám, že členské státy využijí ty možnosti, která jim, které jim směr, platná směrnice nabízí. A ještě posled, druhá, druhý postřeh. Nesmíme zapomínat, že směrnice se nezaměřuje pouze na profese ve zdravotnictví, ale e, pokrývá ještě mnohé další profese a kvalifikace, které se týkají milionu občanů které, kteří provádějí vázané živnosti nebo vázané profese. Je to asi 30 tisíc odborníků, kteří eh, podají žádost v jiném členském státu každý rok. A mnohem více jich ještě má zájem o to tak učinit. My ještě nemáme žádná eh, data u profesí, kteří se přemysťují pouze dočasně. difficile à satisfaire compte tenu. Jsou to očekávání, na které je těžké odpovědět. Jedná se o důležitou část aktivní populace, pro kterou je toto téma důležité a my chceme eh, být v budoucnosti mnohem aktivnější v zájmu naší ekonomiky. Chceme eh, přitáhnout odborníky chceme, aby eh, přišli do naší zemí. Jedná se o lidi jak z Evropské unie, tak také z jiných zemí na základě kvalifikací, které mají. Myslím si, že tato směrnice by nám měla pomoci řešit eh, právě demografické změny Ehm, a všechny další změny, které, ke kterým dochází i také v rámci eh, školských a vzdělávacích systémů. Dovolte, paní předsedkyně, abych ještě předtím, než skončím, se eh, zmínil o jednom velice hmatatelném projektu, projektu, který zřejmě mnozí z vás podporujete. A to je ten systém tého profesního průkazu nebo prů, profesní karty. Hovoříme o určité celoevropské kartě, která by eh, také vlastně souvisela s tím, novým aktem o jednotném trhu. Eh, jedná se o kartu nebo průkaz, eh, který by nám mohl nabídnout určitou přidanou hodnotu eh, jednak těm vlastním odborníkům, kteří by díky této kartě měli lepší mobilitu a um, znamenalo by to, že tito lidé mohou skutečně vykonávat své povolání i v jiném členském státě. E, tato karta by mohla nahradit veškeré ty byrokratické postupy, které často e, stojí za tím povolením vykonávat tuto práci v jiné zemi. Nechceme Eh, podporovat byrokracii nebo neužitečné věci. Pochopitelně takováto karta, takovýto průkaz zatím bude muset být pouze eh, dobrovolný, ale myslím si, že pro příslušné úřady by to bylo velice důležité, protože tyto úřady by měly tak přístup, velice rychlý, velice spolehlivý přístup k informacím o dané osobě. Eh, já jsem přesvědčen, že by to také umožnilo navazování kontaktu eh, mezi těmi administrativními úřady a vlastním žadatelem. Kromě toho by to umožnilo eh, úřadu v hostitelských zemích získat obrovské množství informací o té příslušné osobě, která chce pracovat v této zemi. Kromě toho by existovala i databáze, která by byla přístupná všem. Eh, Kromě toho systém IMI by vlastně byl eh, tím začátkem, který by spustil celou eh, tuto praxi což by bylo velice dobré jak pro spotřebitele, tak pro zaměstnavatele. To znamená, zaměstnavatele by měli jistotu, že ti lidé, kteří pro ně pracují, jsou příslušným způsobem kvalifikováni. Um, dámy a pánové, um, Zaměřujeme se také na to, jakým způsobem by mohly tyto průkazy fungovat v praxi. my budeme mít určité zkušenosti eh, s touto kartou, tak eh, a všichni lidé, kteří pro mě pracují, vědí, že já mám obrovský zájem na tom, aby to fungovalo. Jakmile tedy uděláme všechny tyto věci, administrativní a eh, logistické, tak potom Eh, nabídneme tuto kartu všem těm, kteří je eh, vyjádřili zájem o tuto kartu a já vím, že mnoho odborníků již na této věci pracuje. Takže to je snad všechno, paní předsedkyně, co jsem chtěl říci eh, k tomu, jak daleko postoupil ten proces, který touto diskusí eh, souvisí, chtěl bych říci, že ty výsledky, které máme z těch hodnotících zpráv, eh, potvrzují potřebu modernizovat celý ten systém. Za druhé, já sám jsem ochoten vyslechnout kohokoliv, kdo nám chce pomoci s touto modernizací. Za třetí je potřeba si uvědomit, že tato modernizace eh, se týká celé řady velice významných eh, otázek. Dále potom tyto profesní průkazy nebo karty eh, představují nástroj, eh, který bych chtěl podpořit, a to na základě konzultací s odborníky, kteří vyjádřili zájem na této věci spolupracovat a podívat se na všechny ty hmatatelné výsledky, které by to mohlo přinést. Dále eh, čekám na studii eh, dopadu eh, a také se těším na tu zelenou knihu, o které jsem již hovořil. To je tedy všechno, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že jste celý den věnovali těmto otázkám a také jsem rád, že se toho mohli zúčastnit i zástupci národních parlamentů. Dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval. Eh, velice stručně, pane komisaři, já vím, že máte velice málo času, ale dovolte, abych jménem našeho výboru a také jménem eh, všech těch, kteří s námi strávili dnešní odpoledne, vám poděkovala. Poděkovala za to, že jste mezi nás přišel. Chtěla bych vám poděkovat a také za tu prezentaci, která se týká nové změny této směrnice. Jak všichni víme, eh, jak národní parlamenty, tak Evropský parlament mají obrovský zájem právě o tuto směrnici a o její navrhovanou revizi. Eh, eh, myslím si, že se jedná o věci, které jsou naprosto zásadní pro fungování vnitřního trhu, pro jeho růst a také pro eh, občany Evropské unie, včetně všech těch odborníků, kteří působí v Evropské unii. Myslím si, že pro Evropskou unii právě v dobách krize, jejich svědky jsme v současné době, podpořit všechno, co zvýší dynamiku Evropy a to souvisí s tím, jakým způsobem se budou moct eh, angažovat mladí lidé na bázi nejrůznějších znalostí, které získají v různých členských státech. Eh, já jsem si všimla několika věcí, které se zde objevily znovu a znovu v naší diskusi. Dovolte, abych vám tedy eh, velice stručně řekla, o čem jsme zde hovořili. Pochopitelně, že naprosto zásadní je otázka mobility Mobilita pro mladé lidi kteří potřebují eh, další eh, vzdělání, další doškolování a také uznávání svých kvalifikací. Pro tyto mladé lidi je velice důležité, aby měli také určitou právní jistotu. Dále jsme hovořili o rizicích, které s tím vším souvisejí. Hovořili jsme o problému jazykové kompetence. To je věc, o které se hovořila celá řada řečníků, také o tom, jak by se měly tyto jazykové kompetence testovat. Dále jsme hovořili i o Ehm, poskytování služeb eh, v rámci jednotného trhu. Eh, zástupci národních parlamentů nás seznámili o tom, eh, jaký mají názor na všechny ty změny, ke kterým dochází. Další věc, která je velice důležitá pro uznávání kvalifikací, je otázka transparentnosti a zjednodušení celého toho procesu. Možná, že by byl dobrý nápad vytvořit nezávislý výbor odborníků, až tedy budeme mít eh, tu profesní kartu nebo profesní průkaz. Byl by to tedy nějaký eh, výbor nezávislých eh, odborníků, což by znamenalo opět další přidanou hodnotu v celé Evropě. Dále jsme se hovořili také o otázce harmonizace školení a vzdělávacích programů. Hovořili jsme v té souvislosti o boloňském procesu, o tom, že má také své meze tento proces. Hovořili jsme jim eh, o otázce eh, vzdělání poskytovaného na internetu. Hovořili jsme eh, o tom, že tento typ vzdělávání je k dispozici v celé Evropě. Hovořili jsme o otázce toho profesního průkazu, což je věc, která se vyvíjí krok za krokem a zcela určitě to bude téma mimořádně důležité v příštích letech. Hovořili jsme o tom, jaká kritéria bychom měli zde Eh, používat eh, otázka eh, informací a určitého tajemství lékařského a tak dále a tak dále. Myslím si, že musíme být velice proaktivní v těchto věcech, abychom zabránili těm rizikům a nebezpečím, o kterých jste vy sám hovořil. Jestliže některý lékař například má zákaz výkonu svého povolání v jedné zemi, tak není možné, aby v jiné zemi naopak poskytoval lékařskou péči Eh, chtěla bych eh, poděkovat vám, chtěla bych poděkovat všem eh, evropským poslancům i zástupcům národních parlamentů za to, že přišli. Myslím si, že v rámci Lisabonské smlouvy je potřeba stále zdůrazňovat význam dialogu mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Teď, pane komisaři, jestli chcete na závěr něco říct. Já už jsem hodně mluvil, paní předsedkyně, vím, že jste mě velmi pozorně poslouchali. Já věřím v mobilitu. Pochopitelně za určitých podmínek, za splnění určitých předpokladů, což jste konec konců zmínila. Domnívám se, dámy a pánové, v podstatě, že před námi stojí výzva konkurenceschopnosti, která je velmi významná a ta se netýká jenom podniků. Mohli bychom hovořit o určité kolektivní i osobní konkurenceschopnosti. Evropská unie, všechny státy, všechny regiony a všechny obce a všichni občané by se měli snažit navýšit svou konkurenceschopnost. A máme k tomu nástroj odborné kvalifikace. A tato směrnice by mohla zjednodušit a zároveň řídit mobilitu a jejich uznávání. Takže vracím se k té kolektivní konkurenceschopnosti a k tomu, že je potřeba, aby jednotný trh lidem něco přinesl. Já jsem politik, vy jste konec konců také politiky a političky. A musíme se soustředit na to, co to přináší mladým lidem, podnikům, a občanům, aby oni věděli, co jim přináší Evropa. Co jim přináší velký evropský jednotný trh. A můžeme třeba říci eh, v odpovědi na tuto otázku, že jim dává ochranu, že jim dává, že jim otevírá dveře k novým trhům, že jim eh, usnadňuje jejich spotřební volby, A to jsou odpovědi, které se snažíme dávat prostřednictvím aktu o jednotném trhu, který má umožnit lepší fungování tohoto jednotného trhu jako základny evropské ekonomiky. A pokud tato základna bude fungovat lépe, tak potom všechno, co na ní stojí, bude fungovat lépe. Veřejné, národní, regionální, evropské iniciativy, velké strategie typu Evropa 2020 budou fungovat lépe. Konkrétní příklad, kterému se teď hodně věnuji. Kolegyně Quinn pracuje v oblasti inovace a výzkumu a v rámci Evropy 2020 vytvořila strategii pro inovaci a výzkum. A v rámci této priority nebo této strategie pochopitelně používá takových nástrojů jako třeba evropského patentu. Ten je důležitý, je navíc spadá do mé portfeje, <clears throat> protože nemůžeme, dosa- nemůžeme se spokojit s tím, že prostě eh, tady malý podnik stoj- platí za eh, patent 20krát více než ve Spojených státech. Je tedy potřeba eh, spravit financování této oblasti. Protože pokud to uděláme, tak v podstatě veškerý výzkum v Evropě, veškeré inovační strategie budou fungovat lépe. A dal by se najít řada takovýchto případů. Ale eh, Paní předsedkyně, vím, že váš eh, výbor má velmi širokou oblast, že se, jste se zhostili své politické odpovědnosti a že nás čeká také eh, akt o jednotném trhu. Řekněte nám, jestli tam něco chybí, nebo jestli něco zachází moc daleko, nebo jestli máte jiné nápady pro lepší fungování eh, vnitřního trhu ve prospěch podniků i občanů. Já vás určitě velmi pozorně vyslechnu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Myslíme si, že máme všichni stejnou vizi. jestli díky nám a dialogu, který proběhne mezi našimi institucemi, evropský trh jednou bude moci přispět k evropské identitě našich občanů, tak si myslím, že jsme vyhráli. I když to bude potřebovat několik let ještě, tak to určitě bude potřeba. Je prostě potřeba, aby trh se stal takovým uh, základem pro evropskou pro Evropskou unii, pro Evropu. A potom budou vědět, že i my máme potřebu, že je potřeba, abychom tady dále pracovali. Dobrá, děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli, za vaši ochotu s námi diskutovat. Děkuji také pochopitelně všem odborníkům a odbornicím, kteří roky pracovali na této problematice. Děkuji také kolegům a kolegyním za to, že tady neprospali odpoledne, brž pořádně poslouchali. Takže čeká nás dlouhá cesta, ale půjdeme na ní společně ve prospěch všech evropských občanů spolu s komisí, spolu s radou a spolu se všemi poslanci a poslankyněmi, kteří jsou tady dnes s námi, i ti, kteří se vracejí do svých národních parlamentů, kde snad budou informovat, že my pracujeme na základě Lisabonské smlouvy na těchto velkých výzvách. Děkuji.